So, ich bitte doch alle Kollegen und Kollegen, die Plätze einzunehmen. Und wir können dann starten. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Dneska nás čeká velice bohatý program. A také se dnes bude konat otevřená konference předsedů pro kolegyně a kolegy. Proto dnes odpoledne nebudeme začínat ve 3, ale v 15.45, protože ještě máme na programu zprávu kolegyně Glenis Svilmot a proto potřebujeme čas na rozpravu. Proto vás všechny prosím, abyste v 15.45 sem přišli, protože budeme hlasovat. A potom nás čeká rozprava ke zprávě Wilbert. Dnes máme plný jazykový režim až na estonštinu a malčtinu. To je tedy druhé oznámení předsedy. A 26. března příští týden od 14.30 do 17.30 zde v eh, sále Jan 4 12 čeká diskuse eh, s jednotlivými vnitrostátními parlamenty a já vás vyzývám, kolegyně a kolegové, abyste se tohoto zasedání zúčastnili co nejhojnějším počtu. Zítra mezi 15.15 15 a 16.30 nás navštíví skupina návštěvníků. Pán, bude to skupina z Estonska, 18 eh, osob z Estonska a ve čtvrtek 21. března v 11.30 paní Okony na, jsem také pozvala skupinu návštěvníků, takže až tady budou také přivítám náležitě. Minulý týden se odehrál první trialog ke zprávě Stop the Clock. Zpravodajem je Petr Líze. A na tom prvním trialogu se podařilo dosáhnout schody s radou a o výsledku budeme potom hlasovat 26. března a na dubnové plenárce nás čeká to závěrečné hlasování. Takže jsem velmi rád, že se to podařilo tak rychle Eh, vyřešit, protože je to velice důležitá legislativní věc. Pak zde máme zápisy z minulých schůzí, a sice 28. 29. listopad, 18. 19. února, 28. února. Dávám vám to na vědomí. A k bodu číslo 4 Ano, jste pozvaním to, teda samozřejmě vítáme vás, to je náš výbor. <laughs> Takže my se nyní dostáváme k bodu číslo čtyři nařízení o zdravotních prostředcích. A vím, že celá řada kolegyň a kolegů se chce vyjádřit. Já bych dal nyní slovo na pět minut zpravodajce a potom Můžete hovořit jenom dvě minuty, protože celá řada poslanců a poslankyň, kteří chtějí promluvit, ale máme na to jenom hodinu a půl a chceme, aby se vyjádřila také komise ostatní. Takže nyní má slovo kolegyně Rod Berend. My se sbíráme zájemce o slovo a pak bych uzavřel ten seznam řečníků. Takže Dagmar Rod Berend, máš slovo. Děkuji za slovo, vážení Kolegové, já jsem si všechno připravila anglicky, omlouvám se, německé kabině. Já jsem samozřejmě na tom zpracovala i s panem kolegou s Nikolou, který preferuje buď francouzštinu nebo angličtinu, takže jsem to všechno připravila anglicky, proto se omlouvám. I když mi bylo řečeno, že bych ve výboru neměla takto postupovat. Milí Matiasi, milí kolegové, kolegyně, dovolte, abych v těch pěti minutách opravdu teda se snažila to přísně dodržet a v podstatě, jak to vypadá, nejenom pokud jde o tu mou část in vitro, in vitro, tomu se bude věnovat za chviličku ještě Petr Líze, abych se tomu věnovala. Je to, abych teda řekla, jak to vypadá, je to velice důležitá legislativa. To, v čem přichází komise, je dobrý výchozí můstek. My bychom to chtěli ještě trošku vylepšit. Já si myslím, že když to komise připravovala, tak v tom období v některých těch částech, o kterých něco víc již víme, známe, tak jsme v té době ještě nevěděli. Proto v podstatě navrhuji i ty změny. Já doufám, že to přijme nejen většina parlamentu, ale i komise. Já si myslím, že celá ta struktura toho textu není logická. Já se nyní dívám na strukturu textu komise, tak abyste lépe pochopili, jak ty jednotlivé kapitoly vypadají a pak bych se zabývala tím, jak já osobně si myslím, že by ten text měl vypadat. Kapitola H2, to znamená mm, re, eh, re, procesy využívání těchto zařízení. My jsme v podstatě u toho single use, u toho jediného využití, t, eh, měli samozřejmě i možnost eh, reprocessingu což je podle mého názoru nelogická situace, protože pokud něčemu hovoříme jakožto na jedno použití, to znamená, že očekáváte, že to skutečně na jedno použití pro jednoho pacienta, pro jeden postup lékařský. Samozřejmě, že ten reprocessing míváme občas, někdy je to vysoké kvality, někdy bohužel teda tomu říkám, že to není úplně kvalitní, čili musíme se, pokud jde o standardy, musíme se podívat teda na pro jedno použití a pro více použití. Já si myslím, že jsem použila definici, která je lepší než definice komise. To znamená, že všechno, co není na jedno použití, bude na více použití. Komise předpokládá, že všechno, co je opětovně zpracováno, to znamená reprocessing, ten, tím zpracovatelským způsobem a zároveň spolehlivost tohoto procesu. Komise se tomu věnuje. Ovšem, my bychom měli jasně říci, zda na jedno použití skutečně znamená vždycky jenom na jedno použití a zda je to realistické. Například, když jde o nějaké kamery, které mají udělat um, kontrolu um, fungování srdce, stojí to řekněme tisíc euro. Ta kontrola trvá jednu hodinu a v 90%, i když je to na jedno použití, tak v podstatě dojde k tomu dalšímu zpracování. Čili musíme opravdu zajistit to, že tam nebude žádná, žádné nebezpečí toho, že by pacient eh, získal nějakou infekci a tak dále, nějaký zánět například v nemocnici, čili já navrhuji text, který je podle mého názoru kvalitnější. Další věc. Měli bychom se podívat i na to, jakým způsobem budeme uvádět produkty na trhy. Já si myslím, že ten výchozí bod, výchozí stanovisko komise není dobrý. Kapitola 4, bod číslo 6, to znamená všechny ty orgány, pokud jde o oznamování, oznamovací povinnost bez ohledu na to, jakou budou mít povinnost tyto orgány. Já se díváme na tu oblast poplatku, nemůžeme eh, dovolit to, aby zde byla hospodářská soutěž v rámci EU, v rámci jednotlivých členských států, pokud jde o poplatky. To znamená, že jeden ten orgán, pokud, pokud jde o kvalitu, pokud jde o poplatky a tak dále, potřebujeme opravdu transparentní systém celé Evropské unie. Já si myslím, že prostě by to mělo být jasnější a povinnější, pokud jde o pokud jde o tento notifikační orgán, zatím není, nějak, tam, tam nejsou nějaké povinnosti u všech těch čtyř tříd um, A, B, C, D, zatím nemusí požadovat žádnou in-house expertizu, pokud jde o farmakologii, pokud jde o odborníky v této oblasti. Já si myslím, že to je nesprávný postup. Měli bychom zajistit to, aby ta in-house expertíza zde byla k dispozici. Kdokoliv chce oznámit, teda um, takové zařízení musí mít toto k dispozici protože tyto orgány by mohly samozřejmě požadovat i expertizy z um, externí, ovšem měli bychom se podívat především na to, jak vypadají ty kontrakty, ty smlouvy. Pokud jde o tu, o ty posudky, o ty znalecké posudky, mělo by to být transparentní, mělo by to být oznámeno národním orgánům, měla by tam být ta nejlepší kvalita, pokud jde o tyto znalecké posudky. A pokud jde o in-house znalecké posudky, tak tam samozřejmě musí být možnost kontroly toho, zda ty vnější posudky dosahují dostatečné kvality. Ano, čili subkontrakty, subdodavatelské záležitosti a tak dále. Tam musíme zajistit, že i to hodnocení je na nejvyšší úrovni 5.1 a anex příloha 7 i samotný text, tam se to týká klasifikaci v současné době. Tam máme čtyři třídy. 1, 2B, 2C a 3. Já, mm, mě to nevadí, tato klasifikace nesouhlasím úplně se všemi články, především pokud jde o změnu některých těchto zařízení mm, je z třídy 2 na 3, to znamená především články 19, 20 a 21. 21, bože, pět minut už, no taky už jenom opravdu poslední záležitost, pokud jde o schvalování, o ten systém schvalování. Já se omlouvám, Matias, je to opravdu rozsáhlá legislativa, těch pět minut to není dostatečné. Čili jaký je ten systém schvalování? U těch, u té třídy, nejvyšší rizikové třídy, tam musíme opravdu mít nějakou centralizovaný, centralizovaný systém, to znamená před umístěním na trh pro, ty, pro ta zařízení v té nejvyšší třídě. Pak nebudeme muset mít ten mechanismus přeskumu. Komise totiž zatím neuvažuje o této autorizaci, o tomto povolování. Ovšem má velice um, přísný systém um, revize, protože si, proto, proto si myslím, že 44 článek bychom mohli vynechat orgán. A pokud jde o klinická šetření, tak tam bychom to měli opět, jo, všechny klasy, ano, tak my prostě nemáme dostatek času. Čili klasifikace, dále je to eh, schvalování, předumístím na trh, dále je to reprocessing, jedno, eh, na jedno využití, standardy a tak dále a oznamování tak, aby jsme využili ty nejlepší uh, znalecké posudky in-house a museli se uchylovat k externím a zároveň, abychom měli ty nejkvalitnější data, pokud jde o klinické testy a klinické um, testování. Čili Matiasi, opravdu jsem se snažila o maximum v těch pěti minutách, které jsem měla k dispozici. Děkuji za ten pětiminutový úvod paní zpravodajky. Nyní tu máme na řadě stínové zpravodaje. A je mi jasné, že to je rozsáhlá problematika, ale e, máme opravdu velmi nabitý program, protože nám chybí asi 45 minut. Takže mi má slovo kolegyně McGuinness, pokud možno dvě minuty. Thank you, Chairman. Velice děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla vyjádřit e, pochopení zpravodajce, protože to je opravdu velice složité téma a komplexní téma a je dost obtížné někoho žádat, aby velice technickou a důležitou legislativu schrnul v pěti minutích, v minutách. Myslím si, že vaše tři klíčové body byste ještě možná bychom měli rozvést. Za prvé, eh, to eh, povolení, ten systém toho schvalování, ještě než se ten výrobek dostane na trh, to si myslím, že zde eh, by mě zajímalo, jak by to vlastně všechno fungovalo, protože zatím ještě nejsem přesvědčená o tom, že bychom měli zcela eh, z vlastně zrušit to, mm, to schvalování nebo ten dozor po té, co se výrobek dostane na trh. Já si myslím, že ještě bychom se nad tím měli zamyslet a mám pak také pocit, že to je vlastně takový hlavní bod, kde se odchylujete od návrhu komise u té třídy číslo 3. Tři Dále, co se týče toho eh, jednorázového použití nebo těch, eh, toho opakovaného použití, tady je možná trošku problém i eh, jazykový nebo logický, takže tady zcela jistě se to ještě musí vyjasnit. <clears throat> Zde vlastně usilujeme o to, o to, abychom mm, přinesli novou legislativu. Máme omezené prostředky. Členské státy zde v tom mají svou odpovědnost, ale celá řada příslušných orgánů nemá dostatečné pravomoci a také podle mého názoru nemá dostatečné odborné znalosti, aby prováděly všechny ty kontroly a dozory. Čili je důležité podívat se na příslušné orgány a také na ty oznámené eh, subjekty, protože to jsou vlastně ty nejdůležitější aktéry pro zabezpečení bezpečnosti pro pacienty i pro celý ten průmysl. Čili musíme posílit ten koncept těch oznámených subjektů. Musí to být skuteční odborníci v těch eh, v těch oblastech, kde vlastně mají poskytovat eh, osvědčení a certifikaci. Také mě zajímají, zda opravdu ti odborníci mají dostatek eh, odbornosti a zda průmysl a eh, ty oznámené subjekty také dokážou zajistit, že ti experti budou k dispozici. Myslím si, že zde všichni aktéři jsou dostatečně ochotní k tomu, aby na tom pracovali aby s tím schválili také, zda ještě bude asi čtyř až pětiletý časový rámec, než to všechno by mělo nabít účinnosti. Ještě než mi dojde můj vymezený čas, tak chci říci, že musíme nejprve obnovit eh, míru bezpečnosti a pohodlí pro pacienty a také musíme eh, dostatek eh, zajistit průmyslu možnost inovovat a dávat na trh nové výrobky. Myslím si, že pokud by zpravodajka se ještě více vyjádřila k některým věcem, eh, u kterých má otazníky, bylo by to dobré a také prosím komisi o zodpovězení těch dotazů. Děkuji. Děkuji vám. Nyní přečtu seznam řečníků. Dan die Kollegen Janek Kudakis, eh, Alda Sousa, eh, Edith Estrella, Peter Liese und Anna Rosbach. Habe ich... Přečetl jsem všechny? Paní Schnellhardt ještě? Schnellhardt a teď má slovo Holger Kramer. Děkuji. Já mohu jedině zopakovat, co už řekli předřečnice. Ono je to opravdu složité v tak komplexní problematice eh, to probrat rychle. Dagmar Rodmeren to předvedla za pět Dagmarých minut. Prostě mluvíte strašně rychle a pak musíte velmi pečlivě naslouchat, co bylo vlastně obsahem. A v podstatě mluvíme o tom, že se bude regulovat, kdo má navzájem komunikovat při schvalování lékařských prostředků. A to je nesmírně komplexní problematika, kterou nelze schrnout ve dvou minutách. Proto bych rád vypíchl moje priority. To, co řekla kolegyně, plně podporuji, zvláště tu potřebu definic. Domnívám se, že je nezbytně nutné vyvarovat se určité konkurence oznámených subjektů v tom duchu, že by se snažili zjistit, kde ten produkt lze získat nejlevněji a nejrychleji bez s minimálními požadavky. A já myslím, že komise zde vytváří dokument, který bude úspěšný. Každé centralizační rozhodnutí, tedy směrem k centralizaci schvalovacích postupů, bychom měli zvážit. Máme v této oblasti mezinárodní zkušenosti, například v USA probíhá to schvalování centralizovaně a přesto se mu nepodařilo zabránit eh, těm případům s, eh, eh, kyčelními implantáty. Takže centralizované schvalování ještě neznamená automaticky, že produkty budou bezpečné. Měli bychom si klást otázku, jak posílit kvalitu oznámených subjektů a měli bychom se také tázat na to, jestli všechny oznámené subjekty mají vždy dělat vše, nebo zda by mohly jít cestou specializace a mít například specifické požadavky na e, zdravotnické prostředky třídy 3, podívat se na to, co si je implantováno trvale v lidském těle. Je také třeba dbát na to, že nestačí jenom někde eh, orazítkovat nějaké firmní dokumenty, ale že je důležité právě u produktů třídy 3 dělat e, takové Eh, zkoušky prototypu v praxi. Například, když eh, se schvalují eh, motorová vozidla, tak zde máme také centralizované typové zkoušky, ale některé produkty nemohou jít na trh, aniž by byly oskoušeny v praxi prostřednictvím crash, text, crash testů tak proč bychom to neměli dělat i u těch významných eh, zdravotnických prostředků. Samozřejmě něco jiného je náplast a něco jiného je kardiostimulátor, na to musíme pohlížet různě, ale jistě najdeme nějakou cestu k tomu, abychom měli specifické požadavky na specifické produkty v souvislosti s oznámenými subjekty. A nevím, zda nám pomůže předběžná autorizace pro trh, ale jak už říkala kolegyně, bylo by dobré eh, provádět monitoring trhu a zjišťovat, zda se například eh, dějí nějaké věci s některými produkty, které jsme předtím při schvalování nezjistili, tak, abychom v budoucnu zabránili takovým případům, jako například bylo s kloubními implantáty. Děkuji. A nyní paní Rivazi, máte slovo. Protože stínový zpravodaj naší skupiny jste není stínová zpravodajka, tak mi dovolte říci několik komentářů za ní, ale i za sebe. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajce. Myslím si, že můžeme souhlasit s celou řadou věcí, ale eh, chtěla bych ještě zdůraznit několik věcí, které jsou pro nás velice důležité. Potom bych se chtěla ještě vyjádřit eh, ke kolegyně. Pro nás je velice důležitá skupina ta třída 3, kterou samozřejmě už nemusíme si dále definovat. My bychom zde chtěli to eh, povolení ještě předtím, než se výrobek dostane na trh, abychom eh, zamezili takovým skandálům, jako byl ten francouzský skandál s implantáty firmy PIP, ale samozřejmě bych mohla zmínit třeba i nějaké eh, jiné skandály nebo i dánské skandály. Chtěli bychom, také jasné eh, postupy pro schvalování těchto prostředků, abychom zamezili špatné manipulace. Musíme zde mít plnou transparentnost. Domníváme se, že to také eh, bude lepší celkově pro zabezpečení bezpečnosti. Také zde musí být i veřejný přístup ke všem údajům, a to nikoli pouze k nějakým těm schrnutím, protože my vždy říkáme průmyslu, že pokud jsou schopni vypracovat takovéto schrnutí, no tak, musí mít, tak museli mít určitě k dispozici ty původní údaje, protože jinak by to schrnutí asi těžko vypracovali. Takže já si myslím, že by nemělo být tak těžké umožnit k těmto údajům přístup. Dále, jak už eh, jste také bylo řečeno, chtěli bychom dobré eh, studie, které se týkají implantů implantátů nebo různých eh, prostředků, které se implantují do těla, abychom také zabránili různým narušováním hormonálního systému. Hovořili jsme o různých eh, endokrinních disruptorech a já si myslím, že bychom se tomu také eh, měli věnovat. Měli bychom to prostě možná nazvat obecně disruptory hormonů, hormonní dis, disruptory, které narušují hormonální rovnováhu v těle a i taková ta kontrola by tam měla být u těch eh, prostředků, které se implantují do těla. Děkuji. Další paní Anna Rozbach, která nahrazuje paní Anu Janaku Takis. Děkuji. Já budu hovořit dánsky a to za lidi Jana Kudakis. Komise předkládá svůj návrh ve správný čas, protože, jak už zaznělo, zažili jsme různé skandály. Byly to například eh, eh, různé typy implantátů, celá řada skandálů a dochází ke ztrátě důvěry obyvatel. Proto je důležité, abychom opět získali důvěru obyvatel v těchto produkty. A proto je důležité, abychom schválili tuto směrnici, protože jde o bezpečnost pacientů. To je ta klíčová věc. Musíme se také poučit z minulosti. Musíme posílit naše kontroly a také jde o to provádět více neoznámených kontrol. Systém oznámených subjektů je důležitý, protože jenom ti, kdo mají příslušnou odbornou způsobilost a znalosti, by měli mít možnost eh, schvalovat tyto velice rizikové produkty, jako je tomu například eh, v oblasti kardiostimulátorů nebo náhradky čelního kloubu. Takže bezpečný pacienta, to je pro nás nejvyšší priorita. Potom znovu využívání produktu pro jednorázové použití. Zde je důležité, aby bylo jasně řečeno, kdo je zodpovědný. A v tomto dechu bychom měli upravit text komise. Mělo by, bylo, mělo by být vidět, jak často se produkty používají. Je důležité, aby existovala transparentnost a aby byla zajištěna zpětná sledovatelnost eh, jednotlivých produktů, protože pak bude možné produkty stáhnout z trhu v momentě, když bude zjištěno, kde například byly použity v dané oblasti a v čem je problém. Děkuji. Ano, a další řečník, řečnice Edith Estrela. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkovala Dagmar za úžasně odvedenou práci. a za tu úžasnou rozpravu, která zde proběhla i díky veřejnému slyšení, které Dagmar zorganizovala. Já jsem zpravodajkou pro stanovisko v našem výboru EMPL a právě proto se zaměřím především na problematiku bezpečnosti pracovníků v této oblasti, uživatelů, protože samozřejmě, že to budou využívat profesionálové v nemocnicích, ale zároveň například ve věznicích, personál ve věznicích. To znamená, že lidé se budou vystaveni určitému riziku nejenom nemocní, ale zároveň personál, personál zdravotnický, který využívá tyto prostředky a zároveň pomocný personál rovněž. To znamená, řekněme, uklízeči, uklízečky, dále například ti, kteří se zabývají mm, čištěním oděvů a tak dále. Čili toto jsou opravdu zásadní cíle, které mi leží na srdci. To znamená bezpečnost při práci, tak aby skutečně tyto lékařské prostředky byly natolik kvalitní, aby zde nebyl žád, nebylo žádné riziko, nadměrné riziko, aby skutečně tato práce byla bezpečnou. Toto je cíl, který já se snažím prosazovat v tomto dokumentu tak, aby to bylo v souladu i s um, tou rámcovou dohodou, kterou máme k dispozici v této oblasti, například eh, pokud jde o různé nehody, případy, které by mohly vzniknout v nemocnicích, v zdravotnických zařízeních. Prostě je důležité, aby jsme zajistili pro tyto pracovníky opravdu velice bezpečné prostředí. Děkuji Petr Líze. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také velmi kolegyni Rodberend. Jedná se o velmi komplikované téma a opravdu je to velký výkon, ho představit alespoň v hrubých rysech během sedmi minut. Je to téma, které si zaslouží velmi eh, podrobnou diskusi. Já vypracovávám zprávu diagnostickým prostředkům in vitro a kolegyně Rod Berend eh, o zdravotnických prostředcích a tyto dokumenty jdou ruku v ruce, už jsme spolu hodně jednali a myslím si, že to je opravdu dobrý nápad eh, změnit pořadí kapitol, aby bezpečnost byla na prvním místě, aby se zlepšila kvalita těch oznámených subjektů a těch uvedených eh, míst. Na tom se shodneme, ale také eh, děkuji kolegyně McGuinness, stínové zpravodajce z EPP, která říká, že ještě nejsme přesvědčeni a nevíme, zda budeme přesvědčeni o tom, že Eh, potřebujeme eh, státní schválení produktu před uvedením na trh. Paní Rod Berend to navrhuje pro kategorii 3, to by byla taková menší oblast, nicméně jsou zde návrhy také převést produkty z kategorie 2A a 2B do kategorie 3. A pak už to začne být komplikované a otázka zní, jak by to mělo v budoucnosti vypadat a fungovat. Rád bych doplnil to, co už říkali kolegyně a kolegové. Při, eh, v oblasti léčiv máme předběžné schvalování státními orgány, ale eh, i zde eh, byly různé skandály, kterým se nepodařilo zabránit například v oblasti antikoncepce nebo jinde a došlo k něm přesto, že předtím proběhlo státní schvalování produktů. Takže já bych byl proto, abychom principiálně zachovali strukturu textu komise a já jako zpravodaj mm, pro dokument týkající se diagnostiky in vitro bych to takto navrhoval. E, například s firmou PIP jsme neměli problém při schvalování, ale potom e, do, došlo tam vlastně k oklamání nějaké, e, nějakého veřejného orgánu a to je přesně to, co říkal Holger Kramer. My potřebujeme testy, které budou prováděny v praxi. Takže nejde jenom o to, aby se zkontroloval dokument jako takový, ale je třeba otestovat dokument, eh, vedle dokumentu produkt jako takový v celém tom řetězci. To je zásadní věc, kterou komise navrhuje a kterou bychom měli posílit a podtrhnout. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo Muito obrigada. eu queria também. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych rovněž velice ráda poděkovala Dagmar za úžasné slyšení. Úžasné slyšení z 28.2 letošního roku. A ráda bych se zaměřila pouze na dvě, tři drobné poznámky v tomto ohledu. První záležitost. Bezpečnost našich pacientů. To je otázka, která mi velice leží na srdci. Je to něco, co je pro nás velice důležité. A zároveň ovšem si myslím, že to neodporuje tomu našemu, té naší snahe po inovacích. To legislativa, která by prostě měla zajistit bezpečnost eh, našich eh, pacientů. Ovšem souhlasím s tím, co zrovna řekl Petr Líze. Potřebujeme legislativu, která zároveň nám umožní zavádět systém dostatečných kontrol, pokud jde o bezpečnost této oblasti, pokud jde o aplikaci eh, těchto lékařských prostředků. A zároveň nesmíme zapomínat i na kontroly po uvedení na trh. To je rovněž důležitý prvek. V návrhu komise zde vidíme návrhy, které se týkají systému klasifikace. Já osobně si myslím, že bychom to měli revidovat, tak aby <clears throat> a zároveň je velice důležité abychom informovali naši veřejnost, aby naši občany měli dostatečné informace, které se týkají disponibilních lékařských prostředků. Zároveň nesmíme zapomínat na to, že celá záležitost musí být dostatečně transparentní, tak aby naše veřejnost, řekněme obecně, ale zároveň zdravotnický personál, aby měli příležitost, aby měli možnosti získat informace, získat údaje, data, které jim umožní získat dostatek informací týkajících se těchto lékařských prostředků. Především pokud jde o používání těchto lékařských prostředků, čili hmm, nestačí nám pouze revidovat má mít možnost podívat se na literaturu, která je v této oblasti k dispozici. Potřebujeme skutečně praktické texty. To musíme mít informace o tom, co funguje dobře, které lékařské prostředky, jaké jsou výsledky a tak dále. Měli bychom mít tyto praktické informace k dispozici. Děkuji vám za pozornost. To bylo jenom pár poznámek. Ano, možná, že jste to neslyšel na začátku, ale máme řečnickou dobu omezenou opravdu jenom na dvě minuty. Takže další. Děkuji. Za prvé jsem naprosto uklidněn tím, že tuto zprávu zpracovává Dagmar, protože to znamená záruku solidnosti. Je to komplexní, komplikovaný postup. Ale také bych rád podporil, podpořil Petra Lízeho, protože říkal, že v případě některých produktů je třeba bez předchozího oznámení zkontrolovat daný produkt. Já si myslím, že to je důležitá věc, kterou by bylo třeba zreagovat zrealizovat. Ale ještě téma znovu používání některých výrobků. My jsme vedli různá jednání a rozhovory a já z toho mám takový dojem, že zde panuje určitý chaos, protože výrobci zdravotnického prostředku řeknou, smí se použít jenom jednou, i když je možné ho použít opakovaně, protože chtějí zvyšovat svůj zisk a obrat. Nemocnice eh, je používají opakovaně. A já si myslím, že v tom bychom si měli udělat trochu pořádek a měli bychom prostě pojmenovat ty orgány, které mají e, právo se postarat o to znovu použití, ale některé by tam měly finanční zájmy, protože někteří by potom například e, za nějakou sondu naučtovali cenu za novou sondu a ne za tu recyklovanou, takže měli bychom zde zavést nějaký pořádek. Potom poplatky podle článku 40. Eh, I v oblasti hygieny potravin byla podobná formulace, ale potom v jednotlivých zemích vznikl chaos. I v jednotlivých zemích se na vzdálenost 100 kilometrů lišily poplatky u stejných věcí. A komise zde eh, má to schválit eh, v prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci a proto musíme dbát na to, co tam konkrétně stanoví, aby konkrétně řekla, jaké poplatky a za co, aby nebyl takový chaos jako v oblasti potravin. Děkuji. Děkuji. A nyní má eh, slovo paní Parvanová. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych rovněž poděkovat Dagmaře za její prezentace. Myslím si, že to bude dost obtížná práce. Je to těžké téma. A myslím si, že prvotní by mělo být to téma bezpečnosti a měli bychom učinit co nejvíce, abychom ten eh, návrh v tomto smyslu zkvalitnili. Souhlasím s tím systémem klasifikace. Eh, jsou zde určité testovací prostředky, zdravotnické prostředky, které, jak již řekl pan Petr Líse, které mohou mít také dopad, protože záleží na tom, jak jsou spolehlivé, nakolik jim důvěřujeme a jaké také mohou mít eh, zdravotnické dopady na pacienta. A pak jsou zde ale složitější zdravotní prostředky, jako například kardiostimulátory. A z toho důvodu bych podporovala takové pozměňovací návrhy, které chtějí zlepšit ty postupy klasifikace a zároveň si myslím, že bychom také mohli přemýšlet u některých prostředků o určité deklasifikaci, u těch prostředků, které by mohly být nebezpečné pro pacienty. Mohlo by to být vlastně něco, jako je u klinických hodnocení, takový systém, takový postup. Ehm, byly, máme zde celou řadu různých případů z minulosti, kdy byly eh, různé zdravotní prostředky, které vlastně byly vadné a týkaly se právě třeba různých invazivních prostupů, vkládaly se do těla nebo se, pou, nebo se třeba používaly pro diagnostiku a nakonec vlastně buď mm, informovali o špatných výsledcích diagnostiky, anebo třeba měli nějaké negativní eh, dopady. A co se týče té firmy PIP, to byl prostě velký podvod. Tam se to netýkalo vlastně eh, nějakých problémů s nedostatečnou bezpečností nějakého výroku. Tam prostě se jednalo o podvod. A ještě bych se chtěla vyjádřit k softwaru. Myslím si, že bychom se mohli zamyslet nad tím, zda by se to také, tím, zda by se tím návrhem měl ošetřit i software. A pak jsme ještě hovořili o jednorázovém použití vůči obnově použitých prostředků. Ehm, někdy je to tak, že vlastně máme nějaký, pří, nějaký nástroj, u kterého se ale třeba mění pouze určité částečky, určité části. A jde o to, aby ten zdravotnický eh, prostředek eh, se vlastně zde v některých případech nemusel měnit celý a jsou tam vlastně pouze určité části. Děkuji, nyní pan Sabrnoch, dvě minuty. Děkuji. <clears throat> Vážený pane předsedo, hodně z toho, co bylo eh, už řečeno, s tím mohu souhlasit. Je to komplikovaná směrnice, má velmi technický charakter. Myslím si, že velmi nutné, nezbytné je při té práci spolupracovat s odborníky, kteří se té věci pohybují a rozumí tomu. Určitě aspekty bezpečnosti použití zdravotnických prostředků jsou klíčovou otázkou. K té diskuzi bych chtěl dodat jenom tři nové aspekty. První je, eh, měli bychom stále mít na mysli subsidiaritu, abychom na evropské úrovni regulovali to, co je skutečně efektivní regulovat na evropské úrovni, abychom respektovali poměrně značné odlišnosti praxe, jak historické, kulturní, tak i, tak i ekonomické rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, tak abychom eh, neskomplikovali využívání nových pravidel eh, v některých členských zemích Dále musím říct, že je varovné e, přenášení nových a nových kompetencí na komisi bez dalšího projednávání. Domnívám se, že i tady bychom měli, e, měli bedlivě vážit, protože jak v, této, v tomto návrhu, tak v návrhu diagnostických prostředků in vitro, který budeme projednávat za chvíli, nacházíme na každé druhé stránce novou a novou kompetenci, kterou předáváme komisi. A chtěl bych závěrem zdůraznit, také otázku připravenosti praxe na použití nových pravidel. Sám jsem měl už několik setkání s lidmi eh, z praxe, kteří vyjadřují nemalé obavy z toho, zda jsou skutečně oni a eh, státní orgány, orgány, které mají tu směrnici po jejím přijetí realizovat, eh, zda jsou na takovou praxi skutečně připraveni, abychom nespůsobili v některých aspektech například zhoršení dostupnosti určitého druhu zdravotní péče pro občany. Thank you, President. Um, is a brief point. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, velice stručně. Ano, pokud je o zhodnocování, teda ještě před umístěním na trh a po umístění na trh, musíme se podívat i na to, jaké jsou co to znamená pro pacienta, zda jsou tam dostatečné plusy a tak dále, zda budeme muset vytvářet nějaké nové agentury, zda je to vůbec realistické. V tomto období, když ketáme, nemáme dostatek finančních prostředků, mm, dále je zde reforma um, pracovního řádu, vnitřního řádu, instituce a tak dále. Já vím, že v Americe tam mají tři kategorie, pokud je o tyto zařízení pouze třetí kategorie vyžaduje ještě to hodnocení před umístěním na trh. Ovšem, například jsou tam některé záležitosti, které se týkají kyčelní kloubu a tak dále, které by mohly znamenat veliké riziko pro pacienta, nespadají do této oblasti. A pokud je o hodnocení nebo sledování po umístění na trh, to je velice zásadní, protože to riziko například u těchto zařízení nemusí být identifikováno až poté, když se využívá několik let na trhu a v podstatě už máme určitá data k dispozici pacienti a tak dále ale už máme určitě zkušenosti, čili v této oblasti bych opravdu požadovala velik, velik, eh, postupovat velice opatrně. Děkuji a nyní bych dal slovo zástupci komisi Head of Unit Sabine Lekvině. Prosím, máte slovo. Oui, merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs, bonjour. Madame Rodberen, bonjour. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Dobrý den. Nejprve bych ráda omluvila paní Despina Espanu, která je mou ředitelkou a která je na Mezinárodním fóru dneska, takže se bohužel nemůže zúčastnit této první výměny našich názorů k tomuto tématu. Jestli dovolíte, ty tři hlavní cíle, hlavní cíle, když jsme připravovali všechny tyto návrhy, tři hlavní cíle. Jednak jsme chtěli posílit ochranu v oblasti zdravotnictví, bezpečnost, dále je to dobré fungování vnitřního trhu a zároveň podporovat inovace, konkurenční schopnosti v této oblasti, tohoto sektoru, který se velice rychle vyvíjí. Čili toto byly naše tři hlavní cíle, které jsme sledovali, když jsme připravovali tento dokument. A nyní, jestli dovolíte, abych reagovala na některé body, ke kterým jsme se zde dostali. Jednak, jsou to, jednak je to záležitost před umístěním produktu na trh a dále po umístění produktu na trh. A samozřejmě, že budu věnovat i pozornost se transparentnosti celé záležitosti. Hovoří se zde několikrát, se kolegové zmínili, o té možnosti opětovného využití nebo obnovy použitých zdravotnických prostředků. My jsme v tomto textu pokud jde o zdravotnické prostředky, přišli s takovou definicí, to znamená toho použití, to, to znamená eh, zařízení na jedno použití. Pokud jde o tyto definice, ano, my jsme se snažili především, jak to vypadá u výrobce. Protože prostě výrobce umistuje svůj produkt na trh s tím, že chce, aby byl použit pouze jednou, aby to bylo na jedno použití. Samozřejmě, že pokud bychom to opětovně použili, tak by to mohlo znamenat určité riziko a tak dále mm, nebo například řekněme, že ten výrobce neudělal dostatečné testy pro to, aby věděl, kolikrát můžeme mm, využít tento produkt následně a tak dále. Čili my se snažíme opravdu velice jasně to definovat ehm, různé ehm, invazivní, chirurgické například postupy, tak jak je to využito v této oblasti. My v podstatě jsme z toho výjimuli <clears throat> mnoho těchto <clears throat> zařízení. A nyní my samozřejmě spolupracujeme s Evropským nezávislým expertním výborem v této oblasti. To znamená, dále je to ta obnova použitých zdravotnických prostředků a výrobce v této oblasti. Čili pro nás je velice důležité, aby nedošlo. To znamená, že v podstatě ti, kteří, se, ti, kteří využívají tyto prostředky, musí respektovat všechny instrukce výrobce. Každý členský stát ale samozřejmě má své specifické mm, možnosti. Jsou tam například optauty, pokud jde o praxi um, těchto opětovně použitých prostředků a tak dále. Čili každý stát tam má trošku možnost reagovat podle toho, jaký je u nich úzus. My jsme samozřejmě získali mnoho odborných posudků tohoto nezávislého evropského výboru a snažili jsme se mít k dispozici systém, který si se umožní takové opětovné použití těchto prostředků, ovšem za předpokladu zajištění nejvyšší bezpečnosti. A dále jsou to oznámené subjekty. Ano, je to takový slabší bod našeho textu i systému, my to chápeme a proto jsme to chtěli posílit eh, určitými opatřeními, jednak ty požadavky, které jsou eh, ukládány na Um, národní subjekty, které vybírají tyto oznámené subjekty. Dále zde máme přílohu, která se věnuje kritériím, které musí tyto subjekty splňovat, pokud je o nestranost, nezávislost, kompetence, pro, eh, personál, procedury a tak dále. Zároveň chceme, aby tyto oznámené subjekty podléhaly auditu jednak ze strany komise a i ostatních členských států a aby tyto oznámené subjekty, aby jejich práce, řekněme, musela podléhat i určité kontrole v určitém rámci, určité mechanismu, v rámci určitého mechanismu přeskumu. Čili my si myslíme, že opravdu jsme v této oblasti posílili kontroly, kritéria, který musí odpovídat tyto oznámené subjekty. Samozřejmě, že jsme připraveni jít ještě dál Ovšem, myslíme si, že prostě by měly tyto subjekty pracovat způsobem, který bude rovnocenný, který bude skutečně kvalitní a nezávislý. A pokud jde o různé poplatky, jejich výši a tak dále, my jsme máme článek, který se um, věnuje této oblasti, tak abychom, řekněme, postupně dospěli k určitému uniformnímu poplatku. Prosím, abyste skončila svůj projev, protože musíme dodržovat řečnickou dobu. Děkuji. Oui. Le, le point suivant, donc... Euh, Další bod. Klasifikace. My jsme se podívali na všechna ta pravidla, samozřejmě vzali jsme v potaz naše dosavadní zkušenosti, vývoj na mezinárodní úrovni. Máme zde pravidlo, které se týká pro produktů, které například um, se eh, vaginálně přijímají nebo mm, konečníkem a tak dále. To jsou určitá pravidla, eh, kde věnuje, tomu věnujeme velikou pozornost. Jsou tam různé produkty, které by mohly znamenat rizikové použití. Děkuji vám a prosím, pozdravujte také vaši nadřízenou, která je sice nová ve své funkci, ale bylo by lepší, kdyby chodila do parlamentu než na mezinárodní konference, ale svědčí to o tom, jaké komise má priority, tak prosím vyřešte to a nyní má slovo paní zpravodajka. Pane předsedo, chtěla bych se vrátit k několika věcem, k nimž se vyjádřili kolegové a stínoví zpravodajové. Nejprve bych chtěla potrhnout jednu věc. Pan Cabrnoch, pan Cabrnoch hovořil o tom, že bychom měli e, vše konzultovat s odborníky, že bychom měli... Pane Cabrnochu, posloucháte mě teď? Ano, ano, výborně. Tak teď odpovídám vlastně na váš komentář. Ano, je samozřejmé, že každý eh, zpravodaj se snaží eh, k této věci přistupovat velice vážně, velice seriózně a spolupracujeme se v, s odborníky. Myslím si, že asi víte, že se také před několika týdny konalo slyšení jste v Evropskému parlamentu, na, který navštívil asi 180 odborníků a také poměrně velký počet poslanců a asistenců. A my jsme navíc ještě také uspořádali eh, jeden speciální seminář včera účastnilo se ho asi 100 členů, také stínoví zpravodajové, bylo to vlastně i mm, přes internet, takže vás chci ujistit, že se nemusíte bát, že opravdu všechny eh, odborníky a všechny názory odborníků, ale i názory lékařů a dalších lidí z praxi bereme v úvahu. Pak bych se chtěla ještě vyjádřit k dalším komentářům. Za prvé, máme zde eh, výbor evropských lékařů, který také trvá na tom, abyste byl speciální, eh, pro, eh, speciální postup pro schvalování, ještě předtím, než se výrobek dostane na trh, u té třetí třídy. A jsou to odborní lékaři, kardiologové, ortopedi a ti všichni se ve všech těch slyšeních vyjádřili v tom, že u té třídy číslo 3 je důležité, abyste byl centralizovaný postup. Eh, k toho mm, pre, té preregistrace. Hovoříme zde vlastně pouze o dvou procentech těch celkových zdravotnických prostředků. Jsou to také velice často růž, různé novátorské eh, prostředky. Celkem je to, tedy dvě, jsou to 2% těch prostředků. Je pravda, že v článku 22 byly některé prostředky překvalifikovány do jiné třídy. Chtěl bych říci, Sabine, já si myslím, že mám trošku pocit, že jste tam vlastně přesně nevěděli, co jste dělali, protože například z té oční kapky umělé slzy přesunuli do jiné kategorie a do té jiné třídy E, my s tím e, nesouhlasíme, protože pokud něco není v rámci farmaceutik, protože to neplní určité podmínky, tak to vlastně nemůže být. Máme zde například e, laxativa, máme zde různé druhy léčiv, ale musíme prostě proto najít nějakou jinou kategorii. Ale nemůžete říci, že některé, eh, některá léčiva, některé prostředky, které pouze mění v těle pH, že to, jsou, že to vlastně patří kvůli tomu do jiné artegolie. Takže u tého článku 21, ten se mi nelíbí. Pokud máte, určité, eh, pokud máte určitý pocit, že hmm, zde některé prostředky chcete zařadit do těch zdravotnických prostředků, Myslím si, že zde je rozdíl mezi farmaceutiky a těmi um, produkty. Mám trošku pocit, že v tom uh, v té, klas, v té třídě 3 je příliš prostředků, ale myslím si, že pokud máte pouze takové ty umělé slzy, které chcete použít pro zvlhčení očí, tak vlastně v současné době to jsou zdravotnické prostředky, ale myslím si, že by tam neměly patřit, protože vlastně nemají nějaké jiné fyziologické efekty. Pak bych vás také chtěla, eh, chtěla bych vám také říci, že jsem ráda, že jste přicházeli na ta naše slyšení, nebo aspoň Eh, pokud se tam můžete dostavit, tak prosím sledujte ty webstreamovaná slyšení, abychom všichni měli k dispozici stejné informace. Pak jsem také ráda, že jste se vyjádřili k těm schvalováním předtím, než je uveden eh, výrobek na trh, ale zároveň souhlasím s tím, abyste byl také silný, eh, silné kontroly ještě poté, co jsou ty výrobky již uvedeny na trh. S tím souhlasím. A když třeba hovoříme o implantátech, tak nikdy nebudete mít k dispozici tolik údajů, tolik klinických údajů, takže vždy budete muset sledovat, jak to vlastně vypadá pak v reálném životě u těch pacientů, ale zde v podstatě používáme pacienty trošku jako v eh, pokusná morčata, jako pokusné králíky. Eh, takže to je vlastně, pokud chcete sledovat, jak potom implantáty fungují, tak eh, si myslím, že musíme takové kontroly ještě poté provádět, ale zároveň si myslím, že u některých částí potřebujeme lepší postupy pro tyto kontroly. Také jste hovořili o tom, že možná ne všechny ty příslušné orgány mají dostatečné kompetence a včera e, hovořili členské státy také o problémech financování. Máme zde například eh, vnitrostátní postupy autorizace pro eh, léčiva a v některých členských státech, jako v U, ve Spojeném království, v Německu nebo v Nizozemsku, tam jde o to, že to je dost eh, velký problém. Tam eh, to nejde o to, že oni vlastně by byli samofinancovány, jako je třeba agentura EMA, ale musí tam být nějaký jiný způsob, takže toto se ještě musíme podívat. A pak jsem také hovořila o tom, že v podstatě by to mělo všechno eh, nabít platnosti nebo nabít účinku až po třech letech, takže ještě máme čas se o tom rozhodnout. No a potom, co se týče toho takzvaného oznámeného subjektu pro posouzení schody. Chci říci, že musí být jasná jedna věc. Co se týče toho oznámeného subjektu, ať už se jedná o jakoukoliv třídu, my zde potřebujeme odborníky interní. A musí tam být vlastně interní lékařská expertíza. Myslíme si, že nestačí pouze to, jak se outsourcovat a potom obdržet zprávu musí tam být nějaký interní odborník, který minimálně tu zprávu pak ještě dokáže eh, oponovat nebo dokáže ji eh, ještě přeskoumat. Hm. Protože v eh, Evropské unii je asi 80 takových oznámených subjektů. Měl by tam být prostě minimálně dostatek interních odborníků, kteří potom budou schopni přeskoumat ty zprávy nebo ty <clears throat> dokumenty, které obdrží vlastně od těch externích odborníků. Také bych ještě chtěla říci, že bych eh, upřednostňovala takový systém eh, klastru excelence nebo různých sítí excelence a tam bychom se potom dohodli, že vlastně některé způsoby nebo některé druhy zdravotnických prostředků mohou být třeba přeskoumány a hodnoceny pouze třeba v jednom konkrétním středisku excelence, které je třeba v Nizozemsku. Ale tato myšlenka vlastně vůbec v žádném návrhu zatím není. Pak jste také někdo hovořil o otázce subsidiaritě, ale jste se vůbec nehovoří o žádné subsidiaritě. Zde už nejsou nejsou žádná kulturní specifika v jednotlivých členských státech, protože to, co může být prodáváno, co by zdravotnický prostředek v České republice, musí být eh, vlastně vhodné i na trh třeba pro Německo. Takže musí zde být všechny, musí zde být stejné bezpečnostní standardy všude po celé eh, Evropě. Takže pak ještě co říkali další kolegové. Souhlasím s tím, že potřebujeme více transparentnosti pro klinické údaje a také potřebujeme i více klinických údajů, více klinických hodnocení. Musíme také celý ten postup zpřísnit. V současnosti je tam ještě určitý prostor pro výrobce, aby e, uplatňovali takovou jakousi jakési měkčí postupy Eh, ohledně těch klinických hodnocení. Také potřebujeme ještě lepší kontroly, dokonce i ty, takové ty neohlášené kontroly, to s tím vším souhlasím. Zároveň ale musíme vždy mít dostatek eh, odborníků, dostatek odborných znalostí. Petr Líze ještě jednou upozornil na to, zda to schválení před uvedením na trh je nějakým eh, lékem na všechny problémy. Já si myslím, že určitě ne, ale Petr Líse hovořil zejména o, o léčivech a hovořil o tom, že došlo k určitým skandálům, které vlastně i v těch případech, kdy došlo k tomu schválení před eh, eh, uvedením na trh. Byl to ten skandál třeba s mediátorem a tak dále, ale já si myslím, že zde je prostě zapotřebí, aby zde byl centralizovaný postup. A také um, souhlasím i s tím, co říkala paní Alda Suse. Ještě Eh, myslím, že máme ještě čas, protože si říkal, eh, pane předsedo, že máme hodinu a půl. Pak ještě zde otázka toho eh, opětovného použití původně jednorázových prostředků. Je to naprosto zásadní, abychom toto ošetřili vhodným způsobem. Je to trošku jako když usilujeme o kvadraturu kruhu. Vezměme to logicky. Jednorázový produkt, jednorázový prostředek musí být použit pouze jednou, jednorázový pro jednoho pacienta. To je ta základní myšlenka. Ale bohužel eh, v praxi to tak není. Nebo tak to prostě v praxi není. Takže co chceme? Chceme, aby to tak bylo i nadál, aby jednorázové prostředky byly jednou pro jednoho pacienta. Pokud to tak chceme, tak se o to musíme také zasazovat a musíme jasně říci, ano, všechny kontroly, třeba kontroly srdečního svalu, které pacient musí mm, vlastně mít každé dva roky, tak po každé, vlastně po každé této kontrole se celé to, mm, to zařízení, ten přístroj vlastně musí vyhodit do koše. Ale já mám pocit, že prostě to takhle v praxi nikdy nebude. Já nechci nějak eh, potom eh, kritizovat eh, nemocnice, za to, že vlastně nedodržují zákony. Je prostě otázka, jak to všechno ošetřit, jak vůbec definovat to jednorázové použití. Někdo říká, že pokud posílíme definici jednorázového použití, tak potom tam e, výrobci e, vlastně e, do toho nástroje mm, dají nějakou část, která vlastně nebude moc být používána po druhé. Děkuji, že už říkáš poslední větu. Ještě chci říct si tady tu poslední větu. Musíme se sami rozhodnout, co vlastně chceme, o co nám jde. Já bych chtěla, aby zde byla možná ta obnova použitých prostředků, ale musí to být dobře ošetřeno, musí to být spolehlivé, musí s tím eh, počítat výrobci a musíme také dát výrobcům speciální povinnosti, aby definovali eh, ty prostředky, aby řekli, že pokud je to jednorázové, zda je to opravdu pouze jednorázové, nebo zda se to třeba může za určitých podmínek používat eh, ještě jednou. A tam také jde o to, že výrobci ponesou eh, právní odpovědnost. Takže myslím si, že ještě musíme se zamyslet nad tím správným zněním, na tu formulací. Já ti děkuji za posledních 150 vět, ale je mi jasné, paní Meg, se hlásí k procedurální otázce, prosím. Já bych se ještě zeptala komise. Já jsem to nějak nepochopila, ty neohlášené kontroly. Ano, pokud vím, tak to existuje ve stávající směrnici, nikdy to nebylo aplikováno. Máme nějakou garanci záruku toho, že pokud dojde k revizi této legislativy a zahrneme to tam, že skutečně k tomu bude docházet? Prosím komise stručně, máte jednu minutu, abyste zareagovali na tuto otázku, protože jinak opravdu nestíháme. Bitte. Děkuji vám, vážený pane předsedo. Jde o bod, který jsme zdůraznili především v tom období skandálu PIP. Ano, Stávající legislativa umožňuje, aby docházelo k těmto neohlášeným kontrolám. Ovšem není to žádná povinnost, čili v praxi velice často takové kontroly dochází k ním velice zřídka. A proto my to zde se snažíme v této revize o to, aby tyto oznámené subjekty dělaly tyto kontroly, aby to bylo povinné u výrobců a aby to byly neohlášené kontroly. Ano, samozřejmě budou tam i ohlášené kontroly pravidelné a tak dále. V některých případech, řekněme, výrobce připravuje nějakou dokumentaci a tak dále pro tyto kontroly. Ovšem, kromě těchto pravidelných kontrol budou probíhat neohlášené kontroly v těchto podnicích a budou se brát vzorky výrobku a tak dále, aby došlo k testování. Děkuji, tím jsme se dostali na konec rozpravy. 26. února se konal seminář a musím říci, že jsem opravdu jen zřídka za, zažil tak skvěle zorganizovaný workshop, takže děkuji oddělení, které to zorganizovala. Jediný problém byl příliš malý sál, protože se objevilo tolik zájemců a to bylo opravdu velmi působivé. Takže termín pro pozměňovací návrhy je 3. května a pozměňovací návrhy potom 29. května probereme zde na výboru a plánujeme, že výbor Envy bude hlasovat 10. června a potom Eh, se to někdy objeví na plénu. Děkuji vám tedy za tuto rozpravu a nyní se dostáváme k dalšímu bodu, to je zpráva kolegy Petra Lízeho, to jsou diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Pan Líze má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych krátce informoval o tom, že jsem rozeslal takový prvotní dokument. Kdo ho ještě nemá, může si ho vyzvednout. Tady eh, v sále vám ho rozdají siéři. A uvedl jsem tam takové ty základní body, které musíme probrat v rámci našeho návrhu. Návrh ještě není vypracován, podobně jako návrh eh, kolegyně Rodberend, ještě na ně musíme intenzivně pracovat. A to, co zde dnes zazní, tak zpracujeme, jak paní kolegyně Redberen, tak i já do naší zprávy, ale abyste už měli takovou prvotní strukturu a představu, jak vlastně na celou věc jako zpravodaj pohlížím. Problematika je komplikovaná už jenom z hlediska pojmů, proto bych rád vysvětlil, co to vlastně jsou zdravotní prostředky pro diagnostiku in vitro. To jsou všechny testy mimo lidské tělo. To znamená od eh, testu množství cukru v krvi, kterou může provést pacient sám, a nebo například i komplikované testy typu testování na HIV a podobně. Je to velice technická problematika, to pojmosloví je také komplikované, takže nepanuje tak obecný veřejný zájem. Na workshopu jsem uvedl, že mnozí si myslí, že to je jenom taková malá, mladá sestřička toho, té velké zprávy o zdravotnických prostředcích, ale velmi mě potěšilo, že jedna odbornice na workshopu řekla, že ne, že to jsou vlastně rodiče té terapie, protože když nemáte dobrou diagnostiku, tak nemůžete poskytnout dobrou terapii. A bohužel zde jsou velké problémy. Nedávno jsem navštívil v jednu vědeckou in- instituci a tam mi prezentovali případ, kdy test HIV byl 10 let na trhu Evropy s označením CE už před schválením eh, pochybovaly vědecké instituce o účinnosti tohoto testu a opakovaně se objevovaly zprávy, že tento test případě některých HIV virů eh, poskytuje falešné negativní eh, výsledky a trvalo to více než 10 let, než zmizel z trhu, takže my potřebujeme s tím něco udělat. A proto také chci říct Sabrnochovi, proč se to má, tím má zabývat Evropská unie. Je to proto, že tyto testy cirkulují na vnitřním trhu a my jsme zavázáni eh, poskytnout nejvyšší kvalitu občanům. Subsidiarita může hrát roli tam, kde členské státy chtějí něco z, eh, ze svých důvodů regulovat ještě přísněji, ale ta základní pravidla musí být po Evropě stejná. O tom, co už je paralelní s tím dalším dokumentem, to už jsem zmiňoval. Eh, když budu předjímat diskusy ke zprávě Glenis Wilmot, tak bych rád řekl, že u těch klinických zkoušek musíme posílit návrh komise a je zde jedna kapitola v tom dokumentu, který zpracovávám já a který zpracovává kolegyně Rod Berend, kde bychom měli paralelně uvést stejné změny. Pak je zde celá řada specifických otázek. Je tu jiná klasifikace, není to klasifikace 1 až 3, ale A až D. Musíme diskutovat o tom, jak budeme pracovat s těmi takzvanými in-house testy, které jsou vypracovávány na, ve vědeckých institucích a nedostávají se na trh, například v oblasti vzácných onemocnění. To komisní návrh tak úplně neošatřuje. Potom otázka personalizované eh, medicíny, takzvaná companion diagnostics, zde je třeba zlepšit definice a eh, návrh komise eh, staví na jednu rovinu autotesty pro pacienty z testy které jsou prováděny například hospitalizovaným pacientům, měli bychom na to pohlíže, se podívat, jestli je to správné, protože je něco jiného, když se testuje lajek a něco jiného, když test provádí zdravotnický personál a komise to zde háže trochu do jednoho pytle, tak tam bych rád něco změnil. Taky musíme diskutovat rozsah eh, působnosti. Myslím, že komise jde dobrým směrem, že ten rozsah působnosti pojímá šířeji, ale například odborníci z eh, Evropské společnosti pro genetiku říkají, že to nestačí. Některé testy které se potulují po trhu, říkají, když uděláš to a to, tak eh, rychleji zhubneš, nebo eh, budou eh, účinněji fungovat určité doplňky, stravy a podobně, tak tam je velký otazník, jestli, otazník, jestli je to, jestli to má vědeckou validitu, když má někdo nadváhu a má tím třeba poškozené klouby a on, ten člověk potom provede nějaký test, ale výsledek není dobrý a může například eh, na základě takového eh, testu eh, mít trvalé poškození nebo příto život, tak to musíme řešit. Tak, komis, lhuty. Komise navrhuje pět let, to je dobré u těch technických věcí, pro realizaci u malých a středních podniků. Ale když máme třeba na trhu neúčinné testy HIV, je otázka, zda bychom si měli nechat pět let na to, abychom to řešili. Myslím si, že některé věci bychom, u některých věcí měli reagovat rychleji. Nesmí to trvat jenom až takových pět let. Potom věc, kterou jsem projednával se stínovými zpravodaji. Komise primárně upravuje kvalitu produktu a tam činí významný krok, který podporuje. Ale téměř všichni odborníci, kter- s kterými jsem hovořil, z Rady Evropy, z OECD, Eh, vědečtí odborníci, například eh, Společnost pro humánní genetiku, tak říkají, že často je mnohem více rozhodující, v jakém rámci se produkt používá a jak jsou ty výsledky interpretovány, než to, zda ten produkt jako takový je v pořádku. A zde se dostává do hry téma poradenství. Parlament už před celou řadou let žádal, aby citlivé testy, například testy DNA, byly prováděny jenom po Eh, odborné mm, eh, koncíliu, protože eh, je to opravdu velice komplikovaná věc. Takže já jsem zadal vypracování právního posudku k této věci, už je k dispozici výsledek, můžete si ho vyzvednout v angličtině i v němčině, tady v sále a odborníci dospěli k závěru, že zde můžeme zavést v, formulace informovaný souhlas podle Eh, listiny základních práv článku 3. Já bych to navrhl jako minimální opatření. Nechci zde zasahovat příliš do kompetencí jednotlivých států, ale nějaký test, který může mít opravdu výrazné dopady, který člověku zcela převrátí život, aby to nebylo něco, co jen tak někdy uděláte na ulici, ale aby to proběhlo po detailní lékařské konzultaci, která informuje o možných dopadech. To by měl být základ pro nás zde v Evropě. Děkuji. Děkuji a nyní budou mít slovo stínový zpravodajové, prosím, dvě minuty. Dagmar Rot, eh, Berend, eh, různí kolegové, pan Cabrno, kolegyně Susa a pak se ještě hlásí kolega Petrle a tím pak uzavřu seznam řečníků a paní Taylor také je na seznamu jako druhá. Takže nyní má slovo kolegyně Roth Berend. Děkuji vám, pane předsedo. Já souhlasím s kolegou Lízem. Ano, měli bychom se pokoušet o to, abychom měli co nejpodobnější základní strukturu těch dvou zpráv. Na straně jedné, co se týče e, platnosti, nevím, proč u, na, u mě jsou, je plánován, jsou plánované tři roky a e, u té druhé pět let. Já bych e, doporučila u obou stupeň v platnost e, po třech letech. Potom otázka zpětné sledovanosti, ehm, vigilance, monitoringu, oznámené subjekty. I to bychom měli formulovat co nejkohornějším způsobem. Co se týče to schválení před uvedením na trh, to by se mi líbilo také ve zprávě Petra Lízeho. Ehm, musíme zajistit to, aby oznámené subjekty garantovaly expertivzu in-house což zatím nečiní a to by vedlo ke vzniku klastrů a také k tomu, že ta in-house expertiza, která je dosti drahá, by vedla k tomu, že se omezí problémy. Potom takzvaná companion diagnostics, zde se domnívám, že bychom se měli podívat na to, zda stačí to, co je formulováno v textu, i zde jde o to, o tu spolupráce oznámených subjektů a příslušných orgánů. Tam to asi úplně nestačí v stávající formulaci. Také sou, souhlasím s panem Lízem, že ty čtyři kategorie jsou mnohem lepší než ten minulý pozitivní seznam, který jsem tedy moc nechápala. Ještě genetické testování v rozsahu působnosti. K tomu bych ráda něco řekla. Jsem poněkud znepokojená, že eh, genetické testy, případně Eh, mohou získat takovou špatnou pověst. Je o to zajistit, aby eh, rodiny, kde je nějaká genetická porucha, aby eh, děti příbuzní nebo prostě lidé, kteří se rozhodují o tom, zda chtějí mít děti nebo ne, aby ti lidé měli možnost se nechat osestovat na případný genetický defekt, pokud je tato možnost k dispozici. Samozřejmě neměl by to být nějaký test, co si uděláte doma v koupelně, ale byla bych ráda, aby tyto testy neměly nějakou pachuť nebo nějaký e, negativní cejch. Eh, právě se mi zdá příliš byrokratická a co se týče těch oznámených subjektů, zde potřebuje mnohem lepší know-how, jak už jsem zmínila. Děkuji a nyní paní Tyler. Thank you, chair. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já nebudu hovořit o všech těch bodech, o kterých už se zmínili kolegové. Pouze několik obav, které mám u některých částí, pokud jde o toto nařízení například to schválení předběžné před umístěním na trh. Tam zatím nevidíme nějaký návrh, jak by to vypadalo u těchto IVD um, zařízení, jak by to vypadalo u klinické, klinických záležitostí, klinických informací. To si myslím, že tam bychom měli potřebovat tyto informace. Měly by být potřebné nejenom u Dčka. To znamená, měli bychom zvýšit diagnostiku nejenom u té třídy D, to znamená především do budoucna, když budeme mít další informace v této oblasti, dodatečné informace, tak abychom skutečně věděli, které prostředky, která zařízení využít, která ne. 25 a 51, pokud jde o fungování Evropské databanky, to je podle mého názoru velice důležité. A dále in-house výjimky v členských státech, u mě například, v mnoha jiných státech si myslím, že je to dostatečně že je to užitečné, to znamená pro národní zdravotnické instituty, které využívají, řekněme, nějaké modifikované eh, zařízení pro řekněme, mm, vzácné nemoci, kde prostě žádné tyto diagnostické prostředky neexistují, protože ten trh je velice malý. Čili já bych se podívala ještě jednou na tu třídu D. Podle mého názoru to vypadá trošku problematicky. Dále je to e-health, mobilní technologie. Tam si myslím, že bychom se měli podívat na definici v rámci tohoto návrhu IVD a zda bude důležité to nějak objasnit. A pokud jde o procedury, revis, kontroly, to znamená 47 a 77, jak to funguje a tak dále, jak efektivní to bude, když zde máme, řekněme, několik těchto rizik, které, řekněme, často nejsou identifikovány po dobu mnoha let. Musíme získat dostatečné klinické důkazy, dostatečná data od pacientů, poznatky a tak dále. Těším se na návrh od doktora Lízeho, na tento text, těším se na spolupráci s našimi dalšími kolegy a samozřejmě zúčastněnými stranami. Děkujeme. Paní Ogen, prosím. Děkuji za slovo. Děkuji, ráda bych poděkovala za tento úžasný návrh. Myslím si, že je to opravdu velice dobré že se věnujeme této oblasti. Já si ovšem samozřejmě uvědomuji, že je to nesmírně, nesmírně komplikovaná záležitost. Já jsem ráda, že tak nesmírně kompetentní kolegové se věnují věnují této problematice. To si myslím, že je velice dobré. Ráda bych poděkovala Petru Lízemu za úžasně odvedenou práci v tomto ohledu. Myslím si, že opravdu kolega pracoval velice kvalitně. No, my jsme zde měli takový seminář, několikrát jsme o tom hovořili. Seminář, na kterém se objasnilo mnoho mm, problematických bodů. A já mm, jsem podobně jako Pěta Lize spokojená různé, například mm, paní Jensen se o tom zmínila, Evropské, Evropská asociace spotřebitelů jasně zdůraznila že je to veliká výzva, před kterou stojíme. Zásadní je, podle mého názoru, zajistit bezpečnost našich pacientů. To si myslím, že by mělo být ehm, základním prvkem naší rozpravy o této legislativě. Hlavním cílem je, aby pravidla, která budeme mít, byla společná a opravdu kvalitní, a abychom prostě měli tato zařízení mm, stejné celé Evropě. Na tom semináři, který jsme zorganizovali, tam jsme hovořili o tom self-testingu, to znamená to samotestování. Hovořili jsme o této problematice a já osobně si myslím, že je zde jedna věc. Pokud budeme využívat tyto prostředky, na toto testování, tak velice často potřebujeme určité zdravotnické poznatky, určité povědomí. Nemůžeme, nestačí pouze vědět, jak fungují některé prostředky a využít tyto prostředky, ani, aniž bychom byli informováni. Potřebujeme určit té dostatečné informace, určité poradenství. Prostě jsou to Mm, někdy zdravý člověk, který si udělá takové mm, samovyšetření a najednou z toho vyplynou pouze nějaké negativní výsledky a tak dále. Možná, že je to dobrý postup pro pacienta, pro člověka, který již trpí nějakou nemocí a prostě bude chtít mm, získat určité další informace. Ovšem, pokud by to byla osoba zdravá, tak podle mě by to mohlo mít negativní dopad. To znamená, že by to nemělo nějak vést k dalším problémům této oblasti. Čili nejsem proto, aby se zde umistovaly na trh produkty, které pak a prostředky, které by mohly vést k nějakému zneužívání. Peter Líze se zmínil rovněž o další problematice. Genetické testy, genetické testování. Už jsem téměř u konce, pane předsedo. Ano, Tyto testy jsou podle mého názoru rovněž nesmírně důležité. Já souhlasím s tím, co řekl Peter Líze v tomto ohledu. Nehovořím zde pouze jakožto dánka, ale chci, aby tato oblast byla opravdu objasněna, transparentní. Děkuji, ano, paní Rodberent a pan Líze jsou dnes neustále zmiňováni. Nyní má slovo pan Cabrnoch. Děkuji, pane předsedo. Ještě nebudu opakovat, máme málo času, nebudu opakovat argumenty, s kterými nelze než souhlasit. Rád bych do té diskuze přidal. Byl jsem tady opakovaně citován ve věci subsidiarity, tak bych chtěl zdůraznit, já neříkám, že bychom neměli přijímat společná rozhodnutí pro celou Evropskou unii, ale že bychom měli při přijímání každého rozhodnutí zvažovat to, zda skutečně je to správné rozhodnutí a zda skutečně dosáhneme lepšího efektu, když budeme věci regulovat pro celou Evropskou unii než v jednotlivých zemích. Chtěl bych se soustředit na otázky, kde můžeme podpořit rozvoj poskytování zdravotní péče a péče o zdraví. Myslím si, že jedním z témat je testování přímo u pacienta v primární péči v terénu, tedy podpora těch diagnostických prostředků, které mohou používat lékaři v primární péči. Já osobně velmi podporuji rozvoj preventivního testování a testování eh, dlouhodobě chronicky nemocných osob prostřednictvím testů, které si mohou provést sami. Dneska přece miliony diabetiků si testují několikrát denně hladinu krevního cukru a zvládají to bez problému. V mnoha zemích běží například screeningy okultního krvácení, které jsou výbornou formou prevence proti eh, rakovině tlustého střeva ke genetickým, ale nejen genetickým textům bych chtěl zdůraznit poslední aspekt a tím je ochrana osobních údajů. Musíme mít na zřeteli, že nejen výsledek testu, ale i sám vzorek je e, určitou částí soukromí pacienta a zvlášť při rozvoji genetických metod může být velmi, velmi účinně a nepěkně zneužita taková informace, když se dostane do nepovolaných rukou. Eh, co se týče softwaru, plně souhlasím s tím, že by měl být podroben této směrnici, této legislativě, pokud je software součástí diagnostického procesu, pokud se podílí na získání toho výsledku. Netýká se to podle mého názoru softwarů, které slouží k administrativním a podobným účelům. Děkuji. Děkuji a paní Susa na dvě minuty. Obrigada. Eu creio que o, o colega Peter Lise uh, esquematizou bastante bem. Uh... Děkuji, pan kolega Líze. Pěkně ukázal, oč jde a jaké problémy se zde odehrávají při in vitro diagnostice. Mám jenom málo času a chci se zaměřit na otázku genetických testů, a také na otázku přímého prodeje občanům. Můžeme to potom také probrat ještě mezi stínovými zpravodaji, až se sejdeme. Dagmar má pravdu, když eh, je v nějaké rodině nějaké genetické onemocnění, tak je pro ní důležité, aby mohli si rozhodovat sami, a to i v té reprodukční oblasti, a musí mít přístup ke genetickému testování ale nikomu to nepomůže, když eh, bude získán přístup k nějakým testům, které budou ve volném prodeji, ale nebudou mít e, zaručenou e, účinnost, to znamená, nebudou klinicky validované. Ať už jsou to nějaké paradiagnostické testy nebo presymptomatické testy, to je jedno, ale je třeba, abyste věděli, oč jde, co máte a také je zásadní to, aby ten test byl uznávaný. To musí být zásadní součást toho testu, protože jde o e, možnost ohrožení lidského zdraví a života, když toto nebude provedené. Samozřejmě je to téma, které můžeme více diskutovat, ale pokud prostě takové testy budou provedeny nesprávně, tak e, mohou eh, lidé, lidi učinit velmi šťastnými, ale také velmi nešťastnými. A já doufám, že budeme mít více času, abychom to probrali. Petro? Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nejde o nějaký předmět rozsáhlé politické diskuse, ovšem to neznamená, že by toto téma nebylo nesmírně důležité. A já sdílím názory všech těch předřečníků, kteří to zdůraznili. Jde opravdu o různé alternativy, různé možnosti. Dále například ehm, to, když si člověk chce sám pomoci, nějaké samovyšetření a tak dále. Mm, to vidíme čím dál častěji, tyto tendence. A právě proto bychom měli mít eh, určité tou regulaci, která by byla opravdu přísná. V článku 114 souhlasím s tím, že zpravodaj umožňuje nebo zvyšuje zodpovědnost, pokud jde o ochranu zdraví. A rovněž se hovoří o hlavních klíčových aspektech, které jsou zásadní, respektování eh, základních práv, transparentnost a tak dále. Domnívám se, že cíl tohoto celého cvičení je by na straně výrobců, kontrolorů a tak dále, všech těch zúčastněných stran je důležité, abychom nejenom samozřejmě se věnovali kvalitě těchto zařízení, ale interpretaci výsledků, protože pokud interpretace výsledků po těchto testech bude falešná, bude nesprávná, tak nás to může vést k eh, určitým krokům, které budou rovněž nesprávné či dokonce až negativní. Souhlasím rovněž s kolegy, kteří rovněž tvrdí, že bychom měli mít dostatek času, tak abychom nalezli, dostate, nalezli nej, nejvhodnější řešení. Občas to prostě trvá déle. A u genetických testů je extrémně důležité, aby interpretace těchto testů podléhala skutečným poznatkům, skutečně dostatečným informacím a například Mm, v případě elektronického zdravotnictví, eh, jak víme, na internetu máte možnost třeba vyplňovat určité formuláře a podobně. Děkuji a nyní dávám slovo paní kolegyni z komise, která zastupuje svoji generální ředitelku, která zde dnes nemůže být mezi námi, takže prosím stručně. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, podobně jako zpravodaj, i já bych ráda zdůraznila tuto legislativu. Prevence, prevence, personalizovaná medicína, zdravotnictví, to jsou důležité oblasti. My zde rovněž eh, navrhujeme posílení bezpečnosti, posilujeme kontroly, předběžné kontroly ještě před umístěním na trh prostřednictvím inform- oznámených subjektů a zároveň referenčních evropských laboratoří, které budou hrát čím dál tím větší roli v tom této oblasti. A dále je to bezpečnost i po umístění na trh, kterou se snažíme zlepšit tím, že posílíme dohled nad trhem a lepším, kvalitnějším způsobem budeme koordinovat spolupráci mezi členskými státy, až tam bude lepší vysledovatelnost. Pokud jde o testy v jednotlivých zdravotnických eh, institucích, a které jsou výjimuty z, té, z tohoto textu. My si myslíme, že s um, ohledem na bezpečnost by bylo dobré pokrýt i tyto testy, um, řekněme, aby tam ty požadavky byly v souladu s riziky, která představují uh, dané testy. Pokud je o to samovyšetření, my jsme posílili požadavky v této oblasti, především pokud jde o informace, chceme, ano, tak, aby osoba prostě, když udělá takové rozhodnutí, musí nejprve konzultovat lékaře. To si myslíme, že je důležité, tak abychom posílili bezpečnost při využívání těchto testů. A genetické testy. U genetických testů tam ještě zvažujeme dokument od pana zpravodaje, pokud je o posílení toho mm, informovaného souhlasu a tak dále. To je důležité. A ještě poslední záležitost ano, my samozřejmě se snažíme zajistit bezpečnost těchto testů, ale musíme vzít v potazí etické záležitosti. To, zále, to ovšem ponecháme na členských státech. Software s to znamená to, co je spojeno s tím, s tím medicínským zdravotnickým účelem, to je pokryto tímto návrhem, to jsem chtěla jenom zdůraznit, ano, to je jasné, to je software, to znamená, mm, který, ne, žádné, samozřejmě žádné administrativní softwary, potom nebudou spadat, to je jasné. To jsem chtěla zdůraznit a ty lhůty, my tam předpokládáme trošku delší období, protože dojde k zásadním změnám tohoto textu v současné době většina eh, diagnostických prostředků je kontrolována výrobci, zatímco v tomto návrhu ta situace se změní a většina testů by měla být do budoucna kontrolována právě těmi oznámenými subjekty. To je něco, čemu co, co jsme se snažili, proto jsme prodloužili to období, tak abychom měli dostatečné poznatky k dispozici, než to zahájíme. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a teď ještě dávám slovo panu Petru Lízemu, abych se k tomu ještě nakonec vyjádřil. Velice děkuji všem kolegům, kteří vystoupili. Děkuji vám za podporu. Stále ještě nás čeká dost práce a myslím si, že je tedy dobré, abyste panovala taková konstruktivní atmosféra. Co, eh, dovolte mi nejprve se vyjádřit k tomu, co řekla paní Roth Parent a pak se vyjádřím i k tomu, co říkala komise o lhutách. Hmm, je mi zvláštní, eh, pardon, eh, chápu, že není lehké celý ten systém změnit v krátké době, v příliš krátké době, ale já jsem vám, já vám teď dám takový konkrétní příklad a i kolegové mají různé příklady a pokud tedy dochází k určitým problémům, tak je zde velký problém. Nemohu se účastnit příští rok evropských voleb a nebudu moci říct si, můžeme vám zaručit, že všechny testy na HIV budou za pět let v Evropě, budou všechny kvalitní. Já si myslím, že to ještě eh, není dostatečné. Některé testy, které například teď klasifikují sami výrobci, tak potom teprve budou těm oznámeným subjektům. Ale co se týče těch testů na HIV, to jsou vždy testy, které by měly vždy kontrolovat oznámené subjekty. Myslím si, že jinak by se neměly dostat na trh. Nevím, zda bychom mohli souhlasit s 100% toho, co říkala eh, Dagmar, ale myslím si, že bychom mohli trošku u těch vysoce rizikových testovacích metod postoupit rychleji, než co, eh, jak navrhuje komise. No a pak, co se týče ještě odbornosti, odborných pracovníků v těch oznámených subjektech, zde samozřejmě potřebujeme odborníky, také máme zde Eh, nepotřebujete u každého testu specializovaného lékaře, ale, od, ale někoho, kdo je vyškolen, kdo také eh, má k dispozici informace, odbornou literaturu a kdo tedy dokáže tu situaci posoudit. Pak jste ještě paní Dagmar hovořila o těch in-house testech zde opět situaci musíme ještě zlepšit. Nepochopil jsem příliš eh, tento vysvětlení komise, proč se uchyluje k takovému postupu, jaký mají. Zde máme tyto testy regulovány a teď vlastně budou eh, v kategorii D nebo mají být v kategorii D, ale pokud například eh, univerzita chce využít nějaký test pro vzácná onemocnění nebo chce ten test nějakým způsobem upravit, Eh, tak si nejsem jistý, zda budou ochotně podstoupit celou tu proceduru. Paní Oken hovořila o screeningu. Ano, co se týče té základní orientace, je to správné, abychom na screeningové testy pohlíželi kriticky, na testy, které používají zdraví lidé, ale i tam existují smysluplné testy. Když například diagnostikujete u novorozeněte eh, nemoc, kterou lze léčit, zahájíte terapii, tak to samozřejmě je rozumné, ale věci diskutují o tom, zda je to dobré ve všech oblastech provádět, zda se nepřehání s diagnostikou a že to by, za to pak není spíše na škodu, ale musíme k tomu přistupovat diferencovaně. Nemůžeme říct, že jakékoliv testování zdravého člověka je chybná věc. Je to téma, téma klinické evidence, kterou, kterým se musíme zabývat. Pan Cabrnoch ještě jednou zmínil téma subsidiarity a domnívám se, že zde máme velký problém s tím, že na vnitřním trhu obíhají testy, které nefungují řádně a také bychom se měli podívat do znění smlouvy Návrh eh, komise je velmi solidní co do právního základu, je to článek 114 a 168. Ve 114 se hovoří o tom, že si přejeme vysokou míru ochrany zdraví na vnitřním trhu a 168. to je dokonce specifický právní základ pro lékařské produkty a tím pádem i pro diagnostiku in vitro. Takže je jasné, že musíme jednat, jenom otázka je, do jaké hloubky půjdeme. A tím se dostávám k tomu poslednímu tématu, které zmiňovali v podstatě všichni, to jsou ty testy DNA. Souhlasím s Dagmar Roth Berend, že nemůže být naším úkolem, abychom eh, ve věci přístupu pacientů nebo rodičů, kteří chtějí mít děti, abychom nějak upravovali jejich přístup k informacím. To, pokud vůbec, tak to můžou říct členské státy, že tuto možnost povoluji a tuto ne. E, to není v naší kompetenci. Já bych možná udělala takovou jednu malou výjimku, to už také parlament Eh, schválil, a sice genetické testy v souvislosti s volbou pohlaví dětí, pokud to není v souvislosti s eh, genetickým onemocněním, ale jenom proto, že si přejete buď chlapečka nebo holčičku, to by nemělo být přípustné. To je také součástí mezinárodního práva, téma také Rady Evropy, tak o tom bychom mohli diskutovat. Ale jinak je to vždy na rodičích, aby si rozhodli, co s tou informací a musí mít možnost ten přístup k té informaci získat. Ale tomu, o čem hovořili všichni kolegové, kteří se k tomu vyjadřovali, ono to má veliké dopady. Hovořila o tom kolegyně Alda Sosa, která už před 20 let působí v oblasti humánní genetiky. Například existuje Korea Huntingtonová choroba, která vypuká asi kolem 50. roku věku, nelze ji léčit a vede ke smrti. Když tuto informaci dám 18-letému člověku, tak eh, asi mu tu informaci neposkytnu někde jen tak v tramvaji nebo na internetu, protože to má dopady na celou rodinu, může to mít dopady na pojištění, na zacházení zaměstnance, eh, zaměstnavatele s tímto zaměstnancem. Takže je třeba si rozmyslet, zda někdo vůbec takovou informaci chce mít, protože je i právo nevědět a i toto právo je třeba chránit. A proto je pro mě tak důležité, stejně jako pro všechny odborníky, aby se řeklo, musí se to odehrát v lékařském rámci, musí být poskytnuto náležité poradenství, náležitě poskytnuta informace a nejen tak někde bokem. Také je zde riziko, že dostanete tu genetickou informaci od nějaké třetí strany a vyvodíte z toho nějaké důsledky, například od partnera nebo od sousedů a to vůbec nejde. To je nepřípustné. Musíme zde mít jasná pravidla také o aplikaci těch a používání těch testů. Jde o to stanovit takový obecný rámec, kde státům necháme možnost výkladu, ale základní princip eh, informovaného souhlasu, listina základních práv, článek 3, musíte být informováni, musíte vědět, co činíte, když použijete takovýto test, tak myslím, že tento eh, princip eh, Charty základních práv bychom tam měli někde právnicky upíchnout. Děkuji Petru Lízemu, tím jsme probrali body 4 a 5 našeho dnešního programu a pozměňovací návrhy 3. května 12 hodin pro zprávu Petra Lízeho. Zde na výboru budeme jednat o pozměňovacích návrzích 29. května, hlasování také 10. července, tak jako u předchozí zprávy, a kdy bude zpráva na plénu, to se ještě musí stanovit. Takže já vám děkuji a nyní budeme pokračovat. A sice s eh, zprávou kolegy Franka Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 Spokojený život v mezích naší planety. Tak to zní název a nyní má kolega i hned slovo. Já bych vás požádal, aby zde byl důstojný rámec, takže kdo už se nechcete účastnit rozpravy, abyste opustili sál, tak aby zde opět nastal trochu klid. Děkuji vám. Takže musíme trochu hlídat čas. Ty, kdo se chtějí přihlásit k tomto bodu, ať se přihlásí rovnou, prosím. Takže nyní už se sbíráme, seznam zájemců. Já pak i hned po prezentaci přečtu seznam řečníků v rozpravě, abychom stíhali. Takže nyní má kolega Franko slovo na pět minut. Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. První výměna názorů již proběhla v našem výboru 26.2. Milí kolegové, vy už jste se jistě měli možnost podívat na tento návrh. Od pondělí to máme v překladu k dispozici. Před jednotlivými reakcemi, jestli dovolíte, podíval bych se, jak to vypadá s pozměňovacími návrhy pro tento akční plán. To znamená jednička jednak chránit náš přírodní kapitál Evropské unie. Tam bych chtěla ještě říct si valorize, to znamená valorizovat, protože my chceme zdůraznit hodnotu tohoto kapitálu a zároveň potřebu měřit ho a řekněme nějakým způsobem určit, určité, řekněme, odměny, pokud jde o environmentální služby a tak dále. Protože příroda prostě, ano, samozřejmě musí mít ekonomickou hodnotu, to je jasné. Ovšem na to nezapomínáme. No a je to pozitivní záležitost, pokud jde o, o zemědělství, ochrana životního prostředí, boj proti klimatickým změnám a samozřejmě se snažit, aby jsme nebyli úplně striktní, aby zde byly určité ekopodmíněnosti. Máme zde směrnici, která je aplikována pro tuto oblast. Ovšem, pouze pokud tato směrnice bude aplikována rovnoměrným způsobem ve všech členských státech, nesmíme penalizovat zemědělce. Dále jsem zdůraznil například eh, i důležitost biorozmanitosti, například i eh, ochrany námořní oblasti, boj proti námořnímu znečištění a zároveň eh, udržitelný rozvoj v oblasti lesnictví. No ale jsou to půdy, samozřejmě výdaje v této oblasti. Já zde navrhuji realistické záležitosti definice národních strategií, které by byly zacílené v oblasti ochrany půdy, dále metodologie hodnocení rizik, tak, abychom identifikovali prioritní oblasti. A zároveň zdůrazňuji potřebu zlepšit komunikaci, informovanost ze strany Evropské unie, pokud jde o naši environmentální politiku, aby občané byli dostatečně formální, abychom zvýšili vzdělávání v této oblasti ochrany životního prostředí a podpořili občanské aktivity v této oblasti. Hlavním cílem je, aby občany za to převzali odpovědnost odpovědnost, si to vzali za své. Cíl dvě. To znamená, aby to bylo efektivní, aby byla Unie efektivní, pokud jde o využívání zdrojů, zelená ekonomika, snížení uhlíku a tak dále. Synergie mezi ekonomikou, průmyslem a životním prostředím. To je důležité. Dále je to zelený růst, hovořím tomu takzvaný New Deal, nový úděl zelený. Prostě Snažil jsem se poukázat na možnost posílení environmentálních politik, které by mohly sloužit i v oblasti hospodářské soutěže a v jakémsi nakopnutí našeho, našeho hospodářství a ekonomiky v Evropské unii zlepšení výkonnosti, pokud je o environmentální výkonnost na straně malých a středně velkých podniků eh, v souladu s článkem 9 Small Business Actu a zároveň podporování zelených pracovních míst a zavádím zde nové prvky, které se týkají spotřeby udržitelného charakteru, boj proti plítvání v oblasti potravin, generalizace, pokud jde o um, označování, environmentální označování produktů, zvyšování povědomí mezi našimi občany, dále je to environmentální dopad, dále je to um, využívání přírodních zdrojů mimo Evropskou unii, dále je to oblast odpadu Jednak je to zákaz, který připravujeme e, v této oblasti, který bychom měli dodržet do roku 2020. To si myslím, že je nemožné, je to nerealistické, protože je ta situace opravdu velice různorodá v členských státech. Velice často bohužel v těch číslech se neorientujeme, nehovoříme na evropské úrovni stejným jazykem, pokud jde o odpady. Některé členské státy tvrdí, že nemají problémy s mm, těmito odpady z domácností. Ovšem velice často bohu, bohu, bohužel, jakmile dojde k třídění um, um, odpadu, prostě ty definice jsou různé. Nemůžeme identicky hovořit nebo stejným způsobem hovořit o nebezpečných odpadech a, domácí, a odpadech z domácnosti. Prostě některé nemůžeme recyklovat a tak dále. Je zde určitá hierarchie, jsou zde určité výjimky. Nebezpečný odpad prostě musí být zpracováván mm, vhodnými prostředky a tak dále. Vidíme, podle mého názoru prostě eh, musíme se věnovat recyklaci, opětovnému využívání odpadu, v rámci této hierarchie. Pokud je o cíl 3, ochrana našich občanů před různými tlaky a riziky, pokud jde o um, zdraví já zdůrazňuji i kvalitu ovzduší a nejenom externího, ale i interního musím. Jednak je to implementace rýče a rovněž posílání výzkumu v této oblasti. Pokud jde o cíl 4, zde zúrazňuje potřebu aplikovat princip Um, um, inteligentního přístupu, zjednodušení legislativy na evropské úrovni, pokud jde o životní prostředí, protože jednotlivé normy, standardy by měly být aplikovány lepším způsobem, tak abychom um, zamezili nevhodné implementaci, nedostatečné implementaci a tak dále. Dále zdůrazňuji potřebu místního orgán, spolupráce mezi místními regionálními orgány, které by umožnily lepší implementaci přímo v terénu. A pokud jde o inspekce, o kontroly. Ehm, mělo by dojít k racionalizaci na národní úrovni, aby členské státy využívaly své vlastní sítě a zároveň síť Impel. Evropská unie by mohla pomáhat v problematických situacích, eh, mobilizovat se samozřejmě na základě v souladu s tím, jaký máme k dispozici rozpočet. Ta rozpráva by se měla věnovat této problematice nad ráme toho, o čem hovoříme v této zprávě. A dále je to pětka optimalizovaný zájem a synergie evropské, evropských agentur, národních agentur pro životní prostředí. Zdůrazňuji rovněž to, abychom využívali v rámci biodiverzity různé národní a evropské platformy odborníků. Cíl 6. Zdůrazňuji různé body. Jednak je to koherence, pokud je o financování v rámci Natura 2000, využívání strukturovaných aktivit, dále například eh, infrastruktura v oblasti odpadového hospodářství, Dále jsou to například eh, otázka subvencí, které mají škodlivý dopad eh, na životní prostředí. Dále jsou to poplatky, které se týkají um, environmentálních služeb. Často o tom opoříme pouze teoreticky, ovšem ne prakticky. Cíl 7, tam si myslím, že nepotřebujeme pozměňovací návrhy. Cíl 8. Tam navrhuji mnoho přídavných bodů, jednak je to biodiverzita, humání, dále je to energetická oblast, mobilita a dále a stavebnictví udržitelného charakteru. Devítka poslední záležitost. Jednak posílit boj Evropské unie proti problémům v této oblasti na regionální úrovni. Ovšem, myslím si, že toto břímě bychom měli sdílet nejenom Evropská unie, ale i třetí země, protože environmentální záležitosti by měly být součástí naší obchodní politiky Evropské unie. Proto si myslím, že by zde měla panovat reciprocita a měli bychom bojovat proti environmentálnímu dumpingu. Na závěr, hm. pokud jde o množství pozměňovacích návrhů. Není to jednoduché, jak vidíte. Ovšem, já jsem požadoval, aby mi kolegové byli rozumní, tak, abychom tento text mohli přijmout v určité vhodné lhůtě, kterou máme k dispozici. Děkuji. Děkuji. Já chápu, že je těžké v krátké době přednést takovou dlouhou zprávu. Bude hovořit, budou hovořit stínoví zpravodajové, a zaguje potom kolega Ferrera. Dále se hlasí Juto Rauk, Klas Florence a tímto uzavírám. Ještě paní Hybner? Takže tím máme všechny řečníky, uzavírám nyní seznam řečníků a opravdu jenom dvě minuty, prosím. Takže jo, Lajnen. Děkuji. Kolega Franko byl velice pilný. 75 pozměňovacích návrhů, které mají sloužit ke zlepšení zprávy On velmi miluje lesy a ochrana lesů se e, promítá celou zprávou, to je jistě dobré. Myslím si, že celá řada pozměňovacích návrhů posiluje a upřesňuje text komise, eh, biodiverzita, eh, městské životní prostředí, trvalé udržitelná výroba a spotřeba. To jsou velmi průrazné pozměňovací návrhy, které podporujeme. Potom je několik oblastí, kde by to mohlo být lepší, tak tam podáme pozměňovací návrhy v oblasti odpadů. Tam je třeba opravdu eh, zachovat tu hierarchii, eh, tedy napřed uschovat, využít a až pak likvidovat. Tam v těch pozměňovacích návrzích 35 až 38 je to trochu chaotické. Téma půda. Tam je sice něco řečeno, ale je to ještě příliš slavé. Potřebujeme evropský rámec a nejenom jednotlivé vnitrostátní strategie. Klima. To je třeba posílit v této celkové koncepci. Klimatický balíček pro rok 2030 musíme zmínit přizpůsobení se změnám klimatu a financování ochrany klimatu, to jsou takové otevřené rány. Efektivní využití zdrojů, zde posílit cíle a indikátory, k tomu bychom se měli vyjádřit. A co se týče inspekcí, pane kolego Franko, vnitrostátní orgány, samozřejmě je to jejich věc, ale potřebujeme i eh, mezinárodní přístup. Impl je eh, nevládní organizace, je třeba to fungování zlepšit. Budeme k tomu tématu mít eh, příští týden seminář a také musíme jasně změnit roli mezinárodních kon- eh, konferencí, takže my k tomu předložíme několik pozměňovacích návrhů. Ale rozhodně vám děkuji za dobrou práci, kterou jste odvedl a jak jste zpracoval pozměňovací návrhy. Takže děkuji. Děkuji panu Leinenovi a nyní má slovo pan Chebrandej, prosím. Děkuji. Já bych chtěla využít dvě minuty na to, abych hovořila o nejvě- jedné z největších výzev, eh, které čelí naší společnost, pokud usilujeme v příští, um, pokud eh, usilujeme o větší udržitelnost v následujících letech. A to, má, to je právě vlastně ten sedmý akční program pro životní prostředí. Možná bychom tam měli ještě dodat slova, že to je program nikoli pouze pro životní prostředí, ale i pro hospodářství, pro ekonomiku, protože chceme být eh, účinnější, účinně hospodařit se zdroji a zároveň zůstat v, li, eh, v mezích naší planety. A to bude jedna z takových velkých výzev do budoucnosti. Chtěla bych nejprve poděkovat Gastonovi za jeho práci, za jeho zprávu. Souhlasím s celou řadou pozměňovacích návrhů, ale je tam ještě několik z nich, k, nich, k nimž se stavím trošku kriticky. Teď je projdu. Jsem rád, že eh, hovoříš o tom, že je důležité a zásadní soustředit se na provádění legislativy. Teď, co se týče priorita číslo jedna. Chránit eh, přírodní bohatství. Myslím si, že voda a půda, to jsou naprosto zásadní, životně důležité věci, takže eh, zcela podporuji pozměňovací návrhy, které například posilují rámcovou směrnici o vodě. To je takový klíčový nástroj, který bychom měli více vymáhat. Druhý cíl, pane předsedo, se týká hospodaření se zdroji. Eh, hovoří, zde zpravodaj to vlastně zde rozděluje, navazuje tyto věci, které se týkají hospodaření, nakládání s odpady také na DPH. Myslím si, že v Evropě je skutečně ta situace rozličná. Některé země jsou v tom velice dobrá, ale je důležité trošku to jaksi nastartovat, protože si myslím, že třeba i možná některé země, které zatím zaostávají, pokud by získaly nějaké investice nebo nějaké pobítky, tak by možná mohly ještě tu eh, situaci výrazněji zlepšit. Už nemám dost času, takže se ještě vyjádřím k šestému bodu investice do této oblasti. Toto je právě eh, také místo, kde musíme bojovat proti látkám, které poškozují životní prostředí. Myslím si, že bychom mohli převzít definici, kterou používá OECD a měli bychom se vážně pustit do boje s tím, aby škodlivé látky byly úplně vyřazeny z používání v Evropské unii. Děkuji. Eh, Děkuji nyní paní Margarita Aukes. Øh, øh. Děkuji. Máme-li to stihnout za dvě minuty, tak musím mluvit opravdu nesmírně rychle. Takže děkuji Gastonovi Frankovi za jeho rozsáhlou práci a pokud bude třeba vypracovat kompromisní návrhy, tak eh, musíme být na sebe velmi vlídní. Nicméně jsou některé věci, které nelze přehlížet a to se zde stalo. Ty se například myslí, že je naprosto v pořádku spalovat zdroje, ale zdroje jsou a suroviny jsou tak drahé, že by se neměly spalovat vše, co lze kompostovat nebo recyklovat, by se mělo kompostovat a recyklovat. Neměli bychom spalovat něco, co lze rozumně znovu použít. Doufám, že jste ekonomicky dostatečně zodpovědní a zohledníte to. Potom ekologické inspekce. Proč si myslíte, že je vše v pořádku, když je můžeme použi- eh, provést jenom tehdy, když o to požádají členské státy? Já pracuji v petičním výboru a mohu vás ujistit, že kdybychom nezohlednili eh, požadavky občanů a jejich petice, tak by to bylo opravdu špatně. Myslím, že by to měli být občané, kteří by měli mít možnost nám pomoci. Samozřejmě komise by měla mít možnost zasáhnout, například v takovém případě, když nějaké země budou zcela zanedbávat životní prostředí. Ale myslím si, že jste tam, tam měli i takový odkaz na plnou realizaci nařízení a Měli bychom mít možnost všichni se obrátit na Soudní dvůr Evropské unie a zasazovat se o práva občanů. Potom progresivní průmysl. Progresivní průmysl může být velice nebezpečný. Například eh, Business Europe se někdy chovají eh, naprosto zpátečnicky a likvidují konkurenceschopnost a nebudeme schopni naše věci prosadit, pokud nebudeme mít podporu progresivního průmyslu. Snad budeme zde v této věci moci táhnout za jeden pro vás a podpořit je a nejenom ty, kdo chtějí méně pravidel a méně daní. Téma klimatu. Plně podporuji to, co řekl Jo Leinen. To je zásadní věc a je to velmi komplikovaný bod. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Anna Rozbach. Ano, děkuji. Žijeme ve světě omezených zdrojů a surovin. Máme málo času také, jenom dvě minuty. A nestihneme to všechno pojednat, nicméně děkuji za tuto eh, zprávu a veškerou práci, která byla odvedena v její souvislosti. A nyní se můžeme skutečně pustit do díla, kdy už zprávu máme ve všech jazycích a nejenom ve francouzštině, jak tomu bylo na počátku. Naše frakce by uvítala, kdyby zde byla vidět silnější souvislost mezi cíly a dostupnými finančními prostředky. Je pro nás důležité, aby to bylo nějakým způsobem schváleno, abychom potom možněji později pohležet na to, zda byly skutečně cíle, které jsme požadovali, naplněny. Proto potřebujeme definovat jasné cíle a jasná kritéria, abychom mohli hodnotit to, čeho jsme dosáhli. A ráda bych také potrhla, že by bylo dobré, kdyby v sedmém akčním programu pro životní prostředí bylo možné se zaměřit na méně oblastí, ale za to se na ně zaměřit intenzivněji. Abychom měli takový soustředěnější přístup. Také mě těší, že pan kolega Franco také myslel na moře a je důležité, že se tak výrazně zaměřil i na toto téma. Taktéž mě těší, že je tam zmíněno plítvání potravinami. A mohu souhlasit s Margaret, která eh, říká, nemůžeme odpady jen tak spalovat. Měli bychom je využívat k jiným účelům, například pro získávání energie a podobně. Potom něco k pozměňovacím návrhům, které jsou předloženy Některé z nich by možná patřily spíše do jiných legislativních aktů, například eh, směrnice týkající se třídění odpadu nebo likvidace odpadu, ale to je něco, co můžeme probrat možná i později. Nechci plítvat eh, časem, takže na závěr mi dovolte říct, že bychom měli zohlednit také mezinárodní stránku věci, která je také nesmírně důležitá. Také bychom se měli pokusit o to zahrnout i státy třetího světa, protože nestačí jenom úsilí Evropské unie. Takže vám děkuji a těší mě, že s vámi můžu spolupracovat. Děkuji. Anna Rozbach už uh, mluvila, takže paní Makonajte. Ačiū pirmininkė. Eh, šiandien, kada eh, visas dėmesys turbūt susitelkęs Europos piliečių į. Děkuji. Vážený pane předsedo, pozornost našich občanů se upíná především k víceletému finančnímu rámci rok 2014-2020. Všichni uvažují především o této problematice, čili ta rozpočtová záležitost je prioritní a bohužel environmentální záležitosti ustupují. Ovšem já bych ráda poděkovala zpravodaji, který odvedl veliký kus práce. Otázka odpadového hospodářství je nesmírně závažnou otázkou. Tato problematika není v členských státech vyřešená stejným způsobem a pro nás je to jedna z priorit. A pokud jde o zaangažovanost podniků, občanů v řešení této problematiky jistě musí získat dostatečné informace, musíme je vzdělávat, ovšem zároveň musí pochopit důležitost environmentální politiky a musí zároveň pochopit i důležitost, nebo musí zároveň si vzít za své určitou účast, určitou angažovanost na řešení této problematiky. Dále v těch pozměňovacích návrzích se hovoří rovněž o tom, že zde bohužel především ty, ta různá řízení pro porušení smlouvy se objevuje právě v této environmentální oblasti. Proto je důležité, abychom o tom hovořili. Regulace je prostě něco, regulace, legislativa je nesmírně důležitá, všem jsou zde veliké, veliká mm, bílá místa, nedostatečné plnění, proto bychom měli regulovat eh, řádným způsobem, inteligentním způsobem eh, některé členské státy, řekněme, zastaví konkrétní projekty, protože občané proti tomu mm, protestují, čili měli bychom zajistit určitou tou dostatečnou informaci našich občanů, tak aby dělali informovaná rozhodnutí a zároveň mm, se podívat na to, ve kterém okamžiku zastavit určité iniciativy, které prostě nedávají smysl. Děkuji, Gastone Franko. Eh, nemám čas, eh, bohužel, říci mnoho komplementů, ale je to velmi dobrá zpráva. Poukazujete na závažné problémy. Co se týče tématu odpadu, ten opravdu nemůžeme přehlížet v souvislosti s touto zprávou, lepší komunikace za účelem rozšiřování pozitivní praxe ano, to je důležité, také se to zmiňuje ve zprávě. Velmi vítám váš pozměňovací návrh 73, kde odkazujete na větší propojení se zahraniční a obchodní politikou, kde máme naše standardy, je důležité tam eh, při sjednávání bilaterálních smluv nebo zahraničního politického jednání poukazovat na normy v oblasti životního prostředí. Také mě těší, že poukazujete na to, že ochrana půdy tu lze nejlépe ušetřit na vnitrostátní úrovni, jistě s tím souhlasím, ale také musíme zahrnout téma zastavování půdy. Ztrácíme půdu tím, že se rozšiřují města, že se staví různé silnice a to také e, přináší sebou problémy, na něž bychom měli poukázat. Co se týče rámcové směrnice o vodě, to už potrhl kolega Hebrandej. Myslím si, že nemůžeme zcela vypustit odkaz na rámcovou směrnici o vodě, ale měli bychom si uvědomit, že to musíme definovat lépe. Musíme mít možnost dát najevo například to, že když eh, je vůle eh, udělovat sankce, tak jak eh, je to měřitelné, jak je to přiřaditelné, protože celá řada problémů v souvislosti s vodou nelze úplně jasně přiřadit. Možná, že zde najdeme nějakou možnost lepšího hodnocení nebo vyjádření. Na závěr mi dovolte říci, že je důležité se i zde zasazovat o pravidelný přeskum stávající legislativy. Bylo by dobré to tam ještě zařadit, protože máme celou řadu legislativy, ale Mnoho z ní se nekontroluje vůbec nebo jenom málo a to je pro mě důležitá věc a jinak děkuji za tuto velmi dobrou zprávu. Děkuji a není Karl-Heinz Florenz. Děkuji panu zpravodaji. Moje Obavy v souvislosti s akčním programem znáte, ty jsem zmiňoval minule, nechci se opakovat a jsem docela rád, že tam nejsou napsané konkrétní cíle, konkrétní čísla, protože to musíme udělat v jednotlivých dílčích zprávách a ne zde v rámci eh, akčního programu. Protože pak nám komise řekne, vidíte to, tady už to, to schválili, takže už o tom nemusíme vůbec nějak diskutovat. Takže myslím, že je dobře, že se tam nepíšou žádné nové cíle nebo nová čísla. Téma půdy, to už zmínila Krista Klas a já to podporuji. Ta souhra ekologické a hospodářské politiky se musí zlepšit, to myslím chápou všichni. Stále je zde určitá anonymita, i zde u nás v parlamentu, byl bych rád, kdyby se to podařilo. Eh, prolomit potom eh, řetězec potravin, to bychom tam měli dát, protože to je něco, co souvisí s naší rozvíjející se společností, téma odpadu. To je téma, o kterém bychom se mohli dohadovat velmi dlouho, například Otázka hierarchie odpadů, tu nesmíme přehlížet, měli bychom ji znovu zvážit. A toto, co zde máme, je takový biankošek pro spalování. To před 20 lety bylo v pořádku, ale nyní jsme zjišťujeme, že příliš mnoho spalujeme a proto nemáme dostatečnou technologii pro recyklaci. Já bych to pojal úplně obačně. Potřebujeme více skutečné recyklace a skutečného použití recyklovaného materiálu a spalování není první volbou. A nakonec, když už s tím nejde nic udělat, no tak se odpad spálit musí, ale zas a znovu lituji to, že komise nemá sílu na to, aby řekla, že potřebujeme účinnou směrnici o skládkování, která například, eh, protože to, co máme, to je jako produkt, který vznikl eh, ve Švýcarsku, je děravější než švýcarský sír. Děkuji a nyní kolegyně Hibler. Dziękuję koledze Gastonowi, że potraktował ten temat tak szeroko. Wbrew eh, pozorom... Děkuji kolegyně, která toto téma rozpracovala velice ze široka i když jsou zde určité pochybnosti. Chtěli bychom, abyste byl nový rámec do roku 2020 a možná bychom mohli ty jednotlivé programy třeba nastínit až do roku 2050. Základním konceptem je udržitelný rozvoj. Chtěla bych vás upozornit pouze na několik věcí. Co se týče provádění, zavádění evropského AKI, tak je nutno říci, že se to děje e, rozdílným způsobem a měli bychom také čas od času kontrolovat, jak to vypadá s implementací evropského AKI. Další komentář. Měli bychom klást důraz na situace, kdy dochází k porušování legislativy v oblasti životního prostředí. A v tomto rámci do roku 2020 by zde mělo být něco takového, o čem hovořili kolegové. Došlo k průmyslové změně, eh, usilujeme o přes přechod na zelenou ekonomiku a měly by zde být také třeba různé nové regionální strategie pro průmysl, pro různé místní továrny, pro místní průmyslové oblasti je důležité, abychom o tyto oblasti eh, průmyslu v jednotlivých regionech nepřišli. A je také důležité, aby se došlo eh, k dobrému propojení mezi mm, výrobou, mezi službami a také mezi výzkumem. Měli bychom také mít zvláštní střediska, eh, například i pro nakládání s odpady. A Měli bychom také eh, posilovat výměnu osvědčených prostředků, eh, pardon, osvědčených postupů a tím pádem bychom také mohli pomoci celé řadě zemí. Je to dobré řešení, systematické řešení, nesoustředíme se vlastně pouze na jeden konkrétní problém, ale můžeme vyřešit eh, celou řadu problémů. A možná bychom mohli využít takový celý seznam, celý soubor osvědčených postupů, které by se používaly až do toho roku 2050. Děkuji. Děkuji, paní Hybner, tím jsme na konci seznamu řečníků. Bylo zde řečeno mnoho, také k tématu ochrany půdy. Pozměňovací návrh 16, pane Franko, tam uh, hovoříte o něčem, co bylo diskutováno na Rio Plus 20, jak zacházet se spotřebou půdy a vy to tady ještě více rozvolňujete. Že se to vlastně neupravuje nějakým právně závazným rámcem, ale prostřednictvím strategie. A já bych rád řekl, že od roku 2005, kdy jsem v Evropském parlamentu, tak veškeré e, strategie a veškeré e, zá- dobrovolné závazky ty ztroskotaly. Například příští téma, které budeme probírat, je automobilový průmysl a tam to také ztroskotalo. My potřebujeme důslednou realizaci a to znamená, že ji potřebujeme mít právně závaznou, protože když se to celé rozvolní, tak eh, to nedává smysl. Samozřejmě je to velmi kontroverzní téma a e, to je jasné, že proto možná ta tendence k tomu rozvolňování, ale někdy méně cílů, ale za to závazných cílů znamená více a nejlépe závazných právně. To je můj názor. Ale toť z mé strany vše, nyní bych dal slovo komisi. Je zde paní Astrid Schumacher, eh, do Unit eh, pro životní eh, prostředí, ochranu vod a další z DGNV. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já si myslím, že mi taky asi nedovolíte více než dvě minuty, nebo jak je to? Ne, my vám dáme pět minut. Děkuji. Možná budu tady hovořit trošku rychle. Nejprve bych chtěla pogratulovat panu Frankovi k této zprávě a zazněla se celá řada komentářů a podnětů, které všechny oceňuji. Ehm, také jsme hovoříme o tom, jak ochrana životního prostředí vlastně přispívá k růstu a k inovacím, jak to spolu souvisí. Hovoříme také o posílení toho e, postavení občanů a také toho, že občané mají vzít za své tyto program, programy. Myslím si, že to všechno můžeme podpořit většinu těch pozměňovacích názorů bychom mohli podpořit, eh, ne úplně všechny. A myslíme si, že zde tedy musí být eh, eh, zaručena vyváženost toho návrhu. Chtěl bych říci, že vítáme celou řadu komentářů stínových zpravodujů, s nimiž se můžu velice jednoduše stotožnit. Pak mám ještě několik komentářů k dalším věcem. Pan Franko hovořil o ekologizaci společné zemědělské politiky. Tady jsme opět zajedno. Eh, možná si myslím, že bychom ještě měli hovořit o flexibilitě vůči rámcové směrnice o vodě. My bychom si zde chtěli ponechat to původní znění. Myslím si, že je to velice důležitý odkaz v rámci celého tohoto programu. Pan Leinen a další kolega mě vlastně usnadnili život, když hovořili o důležitosti půdy. Máme zde pozměňovací návrh 16. Myslíme si, že zde musí být právní, závazně právní rámec pro ochranu půdy. A souvisí to také s tím eh, cílem, které se týkají ochrany životního prostředí a biodiverzifikace státy. A pok- taky někdo z vás již řekl, že pokud se nebude právně závazný rámec, tak se nám to nepodaří. Také jste hovořili o tom, jak skloubit ochranu životního prostředí s hospodářstvím a jak naopak ochrana životního prostředí může přispět ekonomice. Pan Franko to jasně vysvětlil. Máme trošku pocit však, že v některých pozměňovacích návrzích ten, to znění zní trošku vlastně proti tomuto smyslu. My chceme, je to například pozměňovací návrh 24, Domníváme se, že tady to znění je takové trošku mm, riskantní, trošku nebezpečné. Chtěli bychom říci, že zde prostě se nejedná o nějaké e, kompenzace, o nějaké e, handlování, ale že vlastně ty, tyto dvě věci, ochrana životního prostředí a ekonomika, mohou jít ruku v ruce. Dále, myslím si, že e, jsou zde pozměňovací návrhy, některé pozměňovací návrhy nás vedou trošku zpět, které se týkají například eh, surovin. S tím nemůžeme příliš souhlasit, abychom těžili eh, zdroje, které vlastně můžeme recyklovat. A k tomu se vyjádřili i další řečníci. Dále, co se týče udržitelné spotřeby a výroby, Chtěli bychom s tím celkem souhlasit, chtěli, pouze mi dovolte ještě upozornit na to, že chcete posílit právní rámec. E, hovoříte o tom, že chcete posílit pouze ten právní rámec, my bychom chtěli obecně posílit tento rámec. Ještě eh, bychom chtěli <clears throat> poděkovat za všechny vaše podněty Chtěla bych ještě trošku eh, se zeptat na ten pozměňovací návrh 46. Nesouhlasíme příliš s tou analýzou. Je důležité také uvědomit si to, eh, aby se legislativa v oblasti životního prostředí neměla příliš často. My, my si myslíme, že tento pozměňovací návrh asi nebude v tom konečném znění. Pak jste také hovořili o tom projektu nebo programu Impel. Zde domníváme se, že některé pozměňovací návrhy jsou sice dobré, ale nejsou příliš realistické. Mm, je, zde vlastně, je to vlastně zatím nezávislé těleso, nezávislý subjekt a zatím provádí asi dvě analýzy ročně. Myslím si, že není příliš eh, proveditelné, že by tam byly častější aktivity. Také jsou zde otázky spojené s financováním takže tady tento pozměňovací návrh si myslím není příliš proveditelný. Pak jste ještě cíl 6 a 9. Také jste se vyjádřili ke škodlivým látkám. Souhlasíme s tím, co říkal pan Raprandy. Musíme jste v tomto pokročit. Nejprve bychom měli definovat ty nejškodlivější látky a teprve potom uh, přijít s nějakým um, návrhem, co s nimi, ale to si myslíme, že by bylo příliš pomalé, takže souhlasím s tím, že bychom mohli využít již ty existující definice OECD a postupovat v tom rychleji. A pak ještě co se týče dalších priorit, myslím si, že je zde třeba um, pozměňovací návrhy 70, který vlastně musí být už aktualizován podle nejnovějšího dění, podle nejnovějších výsledků Rio Plus 20 a tak dále. Také ještě chceme upozornit na vzájemnost. Je důležité respektovat pravidla VTO a také oceňujeme, že zpravodaj se snažil eh, vlastně ty závazky dodržet, ale ne všech, ve všech těch pozměňovacích návrzích se to podařilo. Děkuji vám, paní Schumacher. Máme zde dalšího spoluzpravodaje, odborníka, který velmi výrazně pracoval na sedmém akčním programu eh, v, eh, v výboru ITRE. Vítám zde Luce Rybeho, který je také zemědělským odborníkem a je velkým odborníkem v rámci Evropské unie. Takže prosím, máte slovo na dvě minuty protože vy zpracováváte tuto zprávu ve výboru EHSV, v Evropském hospodářském sociálním výboru. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. My v EHSV budeme mít plenární diskusy o této zprávě. Eh, a opravdu to není náhoda, že vlastně už rok nemáme akční program pro životní prostředí, protože komise se svojí strategií Evropa 2020 a sedmi stěžejními iniciativami činila také eh, závazky v oblasti životního prostředí. A my jsme se ptali, jakou pozici má nyní ten eh, sedmý akční program pro životní prostředí. My ho v jádru vítáme, ale myslíme si, že je pramálo ambiciozní, už to bylo zmíněno je velmi neambiciozní a nekonkrétní. A proto my možná trochu drasticky říkáme, že je to spíše zpráva o stavu životního prostředí než nějaký návod k politickému jednání a proto bychom si mohli představit, že výbor pro životní prostředí v Evropském parlamentu konkrétně bude žádat o něco více. Jak i zde zaznělo, tak většina problémů je dána tím, že členské státy selhávají při realizaci. Chybí jim tam politická vůle a my si klademe otázku, zda sedmý akční program dává také odpověď na otázku, nakolik je vyvíjen tlak na jednotlivé státy. Vidíme zde zajímavý vztah k finanční krizi, protože i zde došlo k nadměrnému využívání zdrojů, i když zde existovaly jasné cíle a zadání. A podobné je to v ekologické oblasti. Není ve finanční oblasti se vypracovávají různá kritéria možných sankcí a my bychom si něco takového přáli také pro oblast životního prostředí. A Obecně si myslím, že byste vy mohli také položit například takovou otázku, zda ty nové priority byly opravdu tak skvěle vybrány, protože jsou zde velké výzvy, pan Florenc o tom hovořil, výzvy v oblasti klimatické politiky, je to tam relativně málo, podtrhuje se oblast životního prostředí ve městech, mm, tam je tomu přikládána trochu divná váha, takže budu rád, když eh, to ještě zohledníte, až jsem vám k dispozici také zpravodaji nebo stínovému zpravodaji. Děkuji vám. Máme zde také irské předsednictví na našem výboru, které nás navštěvuje často a já vím, že se jedná o jednu z hlavních priorit tohoto půl roku, takže prosím, také možím slovo vám. Děkuji, vážený pane předsedo, a děkuji za to, že mohu vystoupit ve vašem výboru. Ano, samozřejmě, toto je jedna z našich environmentálních priorit, tento program a my si vážíme práce vašeho parlamentu v této oblasti a i dobré spolupráce s panem Frankem, jeho zpravodajem a jeho týmem a i s panem Leinenem a jeho týmem, pokud jde o zprávu, která předcházela této zprávě. My jsme na radě měli intenzivní pracovní program, osm pracovních skupin, v posledních třech měsících se tomu věnovali pět dalších pracovních skupin před eh, Ehm, ještě do května, dále 52 bilaterálních jednání s členskými státy. A ten text podle našeho názoru je opravdu v pokročilém stadiu u nás na radě. Samozřejmě, že chceme, aby úspěšný výsledek jsme dosáhli ještě v rámci našeho předsednictví. Ven jsme se zúčastnili jednání minulý měsíc eh, společně s dnešní rozpravou. Velice nás pouzbudila kvalita těchto eh, vašich jednotlivých příspěvků a eh, zaměření a implementaci. Ano, my samozřejmě mám, jsme se zaměřili ještě na některé věci, které nebyly vyřešeny na implementaci. Irsko čelilo mnoha um, výzvám, pokud jde o implementaci EU legislativy. Vše máme pozitivní, pozitivní um, zkušenosti s, na základě postupů, které navrhuje komise. Ehm, mnoho případů, které jsou zatím ještě otevřené pro porušení smlouvy. Měli jsme tam 32 v roce 2010 a nyní již máme pouze 12 a doufáme, že v dalším měsíci ještě snížíme toto číslo. No ale jsou to dohody o partnerství, dále mechanismy pro řízení konfliktu a tak dále. To fungovalo u nás velice dobře v Irsku a myslíme, že byste to měli vzít rovněž zase. Vítáme tuto zprávu pana zpravodaje a především to, že se posílila udržitelná produkce a spotřeba. To je velice důležité, to souhlasí s tím, co si myslí rada. Revidujeme eh, i článek 9, prioritu 9, tak jak se o tom zmínili mm, i předřečníci, tak abychom do toho vzali především v potaz například environmentální program eh, OSN z Nairobi a zároveň chceme jaksi sladit ambice několika členských států, pokud jde o půdu. Tam bohužel máme blokovací menšinu v tomto ohledu. Já souhlasím s panem Rebrandym v této otázce. Prostě udělejme to, co chceme. Chceme mít úrodnou půdu v Evropě. Celkově, vážený pane předsedo, si myslím, že je zde dobré propojení mezi textem rady, stanoviskem a stanoviskem pana zpravodaje. Pokud je o samotný proces, rád bych řekl, že si ceníme eh, to, že komise chce vytvořit tento dokument co možná nejrychleji. Je zde určitá propas mezi šestým a sedmým eh, plánem, programem, čili my samozřejmě jsme svědomi toho, že to musíme udělat co možná nejrychleji. Líbí se nám přístup komise v tomto ohledu, pokud jde o formát, rozložení, pokud jde o znění tohoto dokumentu. Doufáme, že se nám to v těch hlavních rysech povede uch, zachovat této Eh, podobě a samozřejmě pokud jde i o lhůty, které máte v rámci Envy, to si myslím, že je dobré. A sna- budeme se snažit o první čtení ještě v průběhu irského předsednictví i vzhledem k dobré spolupráci mezi oběma institucemi. Děkujeme, děkujeme, pane kolego, za vaše vystoupení a v neposlední řadě dávám slovo panu Frankovi, panu zpravodaji. No, samozřejmě, pane předsedo, já jsem nikdy nechtěl nějak oslabovat tento text, v žádném případě. Já ještě jednou, pokud jde o výbor pro eh, ekonomické záležitosti, tam proběhla velice zajímavá prezentace, pokud je o zeleňování i v rámci společné zemědělské politiky a tak dále. Potom na plenárce jsme se věnovali řešení této problematiky. Rovně, čili mm, ano, pokud je o oblast lesů, lesnictví a tak dále, mm, chválili jste mě, že o to mám mm, veliký zájem. Ovšem i o moře, o oceány a tak dále, to je jasné, to všechno mě zajímá. Ano, text teda máme k dispozici v angličtině již od pondělí. Uh, Dneska máme den frankofonie, mezinárodně den frankofonie, ale i přesto máme text k dispozici v angličtině. Rád bych vám poděkovala za vaše příspěvky a já samozřejmě veškeré, veškeré tyto připomínky vezmu v potaz a zohledním je. Děkuji. Děkuji vám, pane Franko. Pozměňovací návrhy můžete podávat do 25. března a na výboru NV budeme 24. dubna hlasovat a na plénu se celá záležitost objeví asi až v červnu. Děkuji vám všem za rozpravu a nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. To je téma ochrany spotřebitele životního prostředí v oblasti motorových vozidel emise CO2. A zde je zpravodajem kolega Tomas Ulmer, kterému nyní dávám slovo na pět minut. Máme ještě přesně jednu hodinu, musíme se trochu omezit. Viděl jsem celou řadu kolegyň a kolegů, kteří se přihlásili o slovo, ale jako první, jako první by měl mít slovo pan Ulmer a prosím, chcete-li něco diskutovat, abyste to diskutovali venku, aby mohl v klidu pronést svoje prohlášení. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také kolegyním a kolegům za předložené pozměňovací návrhy. Sešlo se na 200 pozměňovacích návrhů a vykrystalizovaly se určité oblasti a body, kde bude možné asi uzavřít celkem nosný kompromis, protože tam získáme velkou většinu pro podporu navržených cílů. Za prvé se krystalizuje dlouhodobý cíl. Je zde přání mezi lety 2014 a 2017 stanovit ten dlouhodobý cíl. A je zde koridor 50 až 80 gramů jako cíl. Přičemž zde existuje i dostatek podnětů k tomu, abychom používali ekvivalenty CO2 a abychom nechali otevřené to, eh, jakým technologickým směrem se bude ubírat budoucnost výroby automobilů. Abychom tedy měli například takový princip, který by zohledňoval výrobu nejrůznějších druhů pohonů, tak abychom zde opravdu měli spravedlivý pohled na věc. Další téma jsou ty takzvané superkredity. Zde se také krystalizuje to, že by to byly 2 až 4 gramy ročně udělené ročně eh, podle určitých vymezených postupů. Jejich tezaurování by mohlo být důležitým cílem, protože je nesmyslné, když by nebylo možné už je používat od roku 2020, no to bychom to mohli zdát rovnou. Co se týče omezení započítatelnosti, tak na jedné straně to bude spektrum takové, že ne každý osobní automobil, který to má nyní zredukované, se dostane e, k věci, ale jenom tehdy, pokud budou podkročené určité hranice. Pokud například bude dosaženo 50 gramů, nebo pokud e, vezmeme jako měřítko 50 přičemž eh, emise může být maximálně 60 až 70 gramů celkového omezení. Jiné automobily z tohoto eh, systému vypadnou a to by potom znamenalo, že pokud ty kredity nastavíme mezi 16 až 20 a, 6, a 20 až 23 budeme bude moci zase vydat, tak eh, se tím vlastně sploští celá ta Eh, křivka energetické bilance mezi těmi lety 2016 až 2023 a ta křivka půjde vlastně na nulu, takže by to byla taková dobrá pobídka. Snad by to byla i pobídka proto uvádět na trh nové automobily, prodávat nové typy automobilů, v únoru zde byl pokles oproti loňskému roku 10,5% po celé Evropě, takže to byl opravdu docela výrazný pokles. Třetí téma, které musíme zpracovat, je otázka cyklu. Mělo by se zavést obnovený cyklus, který eh, zohlední situaci spotřebitele i, spotře- i situaci v dopravě. Nejsmysluplnější by byl mít celosvětový srovnatelný cyklus testů, tak aby výsledky byly srovnatelné a byrokratická zátěž byla omezená tak, aby pro spotřebitele v každé zemi patřila, platila stejná hodnota. Zdá se, že momentálně je to komplikované, ale až bude ten cyklus testů stanoven, tak jej lze zavést s tím, že pokud by se eh, tím změnily hodnoty, tak by se stanovil nějaký referenční faktor, tak abychom eh, mohli eh, srovnat údaje se současnými cíly. Také se objevila celá řada pozměňovacích návrhů k ekoinovacím. Tam si představuji takové zjednodušené schvalování a časový faktor by měl znamenat, že by tam bylo, byla hranice asi jednoho gramu. Zatím je jenom jedna specifická ekoinovace Eh, od německé automobilky týkající se osvětlení, zatím vše ostatní bylo zamítnuto, zatím je to velice byrokratické a nákladné. Eh, co se týče časového rámce, tak eh, během dvou až tří měsíců by měla komise říci, zda souhlasí nebo nesouhlasí a ne tam mít neomezeně dlouhou dobu na své vyjádření, jak tomu je nyní. Další téma, ke kterému se sešlo mnoho pozměňovacích návrhů, je ta ekologická stopa, footprint, které například USA používají jako měřítko pro eh, limity CO2. Já si myslím, že to není eh, použitelná věc, protože s eh, tou ekologickou stopou lze libovolně manipulovat a větší ekologická stopa by, by mohla znamenat, že auto může mít vyšší emise CO2. Například eh, by se změnil, eh, zvýšil rozbor, nebo kdyby byl ten automobil širší, tak by to znamenalo, že má větší plochu, že bychom potřebovali větší eh, parkoviště, větší garáže a to by znamenalo také větší spotřebu půdy a krajiny a já si myslím, že u automobilů se energie má použít hlavně k tomu, aby byla e, hmota přepravována. A snížení hmotnosti znamená e, také snížené potřebné energie a tím pádem i snížení emisí CO2. Chápe to každý na celém světě s výjimkou USA. Také Chci říci, že na duben máme naplánované dvě schůzky stínových zpravodajů, kde se pokusíme vypracovat společné kompromisy a tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Ulmere. A nyní stínový zpravodajové přečtu seznam. Davis, Rebecca Harms, Martin Kellenen, dann Sabine Wilz und Herr Rossi ebenfalls haben sich gemeldet. Dále se přihlásil pan Florenz. Jolein, und Anna Rosbach. Habe ich noch jemanden vergessen? Zapomněl jsem na někoho? Takže paní Rozbach, místo pana Kenenena. Uzavírám seznam řečníků a prosím kolegyně a kolegy, abyste byli struční, pokud možno ty dvě minuty protože jinak nebudeme stíhat ve vymezeném čase, takže nyní má slovo Mario Perou. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pozměňovací návrhy, které předložili mý kolegové, posilují snahu o dosah, dosažení toho cíle, který má být do roku 2020 limit 95 gramů CO2 na kilometr jak to bylo tedy v tom příslušném nařízení. Znamená to tedy, že evropský automobilový průmysl má jasný cíl, kterého má dosáhnout a mohou tedy předem plánovat svou činnost. Nicméně, co se týče toho systému superkreditů, tak tam si myslím, že je celá řada roz, rozdílných názorů. Já jsem třeba předložil pozměňovací návrhy, které usilují o rovnováhu mezi těmi Eh, redukcemi, mezi těmi cíly a mezi pobítkami pro výrobce, kteří zatím eh, vyrábí vozidla s nejvyššími emisemi. Myslím si, že ten systém pobídek by mohl vést k tomu většímu podílu prodejů automobilů, u nich jsou ty emise méně než 35 Myslím si, že bychom tam také mohli vzít v úvahu i podobné pozměňovací návrhy ostatních mých kolegů. Pak je zde ten cíl 95 gramů. Myslím si, že by to mohlo být v souladu s tím systémem superkreditů. Dále, pozměňovací návrhy ukazují, že je nutné revidovat stávající zkušební postupy, protože musí odrážet reálné jízdní podmínky v reálných nových moderních automobilech. Znamená to, že musíme postupovat velice opatrně, musíme zde mít, musíme dávat eh, našim spotřebitelům pravdivé informace, které odpovídají reálným podmínkám. Dále Eh, je zde podmínka, která se má uplatňovat od roku 2017, ale já nevím, zda to je proveditelné. Myslím si, že byste měl být ještě určitý přechodný rámec, určité přechodné období, které by měla komise stanovit. Ještě se chcete vyjádřit k cíli pro rok 2020. Teď eh, faktem, ale je dost obtížné říci, zda by se nám podařilo stanovit si pro ten rok 2020 ještě nějaký eh, ambicioznější cíl. Já si myslím, že bychom si neměli klást nové cíle, spíš bychom se měli podívat ještě na ty míry těch eh, postupných eh, snižování. Možná bychom měli se zamyslet nad takovým určitým koridorem nebo s mm, rozptylem 65 až 70 ale to také záleží na komisi, zda se ještě jednou podívá na tu e, situaci na trhu. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že můžeme vítat eh, podporu, kterou vyjádřili také kolegové výboru ITRE včera. Myslím si, že se jedná o progresivní návrh. Také můžeme eh, říci, že tuto legislativu jsme projednávali v roce 2008 a mezi tím došlo vlastně ve velkému k zlepšení situace. Eh, který se týká právě nových automobilů, které mají nižší spotřebu eh, paliv, takže to je dobrá zpráva jak pro občany, tak i pro ochranu životního prostředí, protože celkově vlastně to také vedlo k 15% snížení emisí CO2, což je velice dobré. Měli bychom pokračovat v tomto pokroku. Včera jsme snídali společně se zástupci automobilů a oni hovořili o tom, že dvě třetiny Eh, inovací jsou vlastně poháněny legislativou Evropské unie. Takže jde o to, abychom zde měli takovou legislativu, která vlastně jaksi donutí automobilový průmysl, aby eh, přistoupila k inovacím. Myslím si, že bychom se toho neměli bát. Automobilový průmysl teď prochází těžkými obdobím. Musí se to nějakým způsobem eh, mm, vyřešit, ale myslím si, že pokud se, pokud se tam nepřistoupí k inovacím, tak to dojde, tak to vlastně bude ještě horší a e, měli bychom tedy o to usilovat, pokud chceme obnovit hospodářský růst. Já rovněž podporuji ten cíl 95 gramů, mohu podpořit i tu myšlenku těch superkreditů, aby, pod, aby se podpořila e, inovace v oblasti nízkoemis, nízkoemisních vozidel. Myslím si, že bychom mohli mít určitý cíl pro rok 2025, který by byl však pouze takový orientační. A ještě se připojuji k kolegům, kteří řekli, že je důležité aktualizovat zkušební postupy a také trošku zpřísnit, protože v dnešní době umožňují určité eh, falšování, určité podvody. A pak ještě co se týče ekoinovací, když se to poprvé objevilo v té legislativě, tak jsem k tomu byl dost kritický. Měl jsem pocit, že se to bude jaksi obcházet, ale mám teď pocit naopak, že se to uplatňuje velice dobře. A ještě, že chci vyjádřit k ekologické stopě, o tom se už také kolega hovořil. Na základě té předchozí legislativy to vypadalo, že vlastně buď je zde na jedné straně přístup ekologické stopy anebo hmotnosti vozidel, ale pokud eh, američané budou chtít vážně vyjednat eh, nové mm, smlouvy a dohody s Evropskou unii, tak musí mít právě na paměti nikoli pouze tou hmotnost, ale i ekologickou stopu. Děkuji také za eh, svým kolegům a budu s nimi i nadále spolupracovat na vypracování kompromisních pozměňovacích návrhů. Děkuji, říká předseda paní Pekahaus. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ano, je to téma, které se nám neustále vrací. Úpravy emisí CO2 u automobilů, to zde výdáme už několik let v Bruselu. Já za svoji frakci k tomu cíli snížení průměrné hodnotě pro rok 2020 jsem předložila pozměňovací návrh, protože si myslím, že bychom měli do té diskuse také zahrnout to, že analýza dopadů Evropské komise ukazuje, že cíl 25 gramů na kilometr je realizovatelný a vyšší náklady na automobily by byly kompenzovatelné úsporami na straně pohoných hmot. Je mi jasné, že zde zatím mám takovou menšinovou pozici, nicméně ta analýza dopadu Evropské komise je něco, co bychom měli v diskusi zohlednit. 95 gramů na kilometr je očividně z hlediska ochrany spotřebitele, zájmů spotřebitele, tedy aby byly nabízena úsporná vozidla, není úplně optimální hodnota, mohlo by to být lepší a to už v roce 2020. Pro rok 2025 předkládáme pozměňovací návrh s ambicioznějším cílem asi se 60 gramů na kilometr. A myslím si, že Ambicioznější cíle by znamenaly dosažení větších inovací v automobilovém průmyslu a tím by se také posílila konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu nebo by se zajistila jinak ze středního dobého hlediska, než když budeme přistupovat váhavě k otázce e, účinných technologií a ochraně klimatu. Co se týče tématu superkreditu, myslím si, že my ty superkredity nepotřebujeme. Taková principiální věc i po roce 2020 bude trh s automobily dominován těmi konvenčními typy pohonu. A proto si myslím, že je důležité i zde se postarat o ambiciozní plnění cílů, které si nyní sjednáme a nenechávat tam nějaké mezery či zadní vrátka, jak se vyhnout těmto cílům, například prostřednictvím superkreditu, podle toho, jak budou použity. Ty superkredity by podle svého použití velmi rozmělnily sjednané cíle. A myslím si, že je velmi zajímavé, když se podíváme na pozměňovací návrhy, ve skupině stínových zpravodajů, protože některé z těch pozměňovacích návrhů by skutečně vedly k tomu, že v oblasti konvenčních pohonů by se v průměru ušetřilo o 20% méně té průměrné hodnoty a myslím si, že to je příliš velké číslo. A potom cyklus testů jen existuje, lze jej zavést a pane předsedo, ostatní také mluvili delší dobu než dvě minuty, Omlouvám se, takže titul zkoušek lze zavést. Evropská unie právě v oblasti ochrany spotřebitelů eh, spíše spotřebitele klame, když se podíváme na to, co dělá. Děkuji vám za dvě minuty a nyní za pana Kelena promluví paní Rozbach. Já se pokusím anglicky. Ano, pokud jde o ty cíle, my si my souhlasíme se spravodajem, to znamená těch 130 gramů na kilometru od roku 2015 a 95 od roku 2020. My si myslíme, že to jsou ambiciozní cíle. Všem obecně to celé odvětví uznává za relativně dosažitelné cíle. Naše skupina vítá návrhy pana zpravodaje zvýšit zdvojnásobit ty ehm, výjimky, pokud jde o redukci emisí a e, určité prémie pro menší vozidla. Ovšem odmítáme ty pozměňovací návrhy, které škrtají ten návrh snížení nákladů, snížení e, zátěže. U těchto vozidel do roku 2020. Dále jsou tam parametry, které se mění, pokud jde o tu, pokud jde o stopu, to si myslíme, že to by mělo být součástí regulačního rámce po roce 2020. Testovací postupy. Pozměňovací návrhy se snaží zavádět to znamená ten nový světový cyklus VLTP, co možná nejdříve. Já si myslím, že bychom měli být opatrní, protože stávající cíle pro výrobce by byly příliš přísné i v optimističtějším ekonomickém klimatu. A naše skupina si myslí, že pokud bychom to urychlili, tyto nové procedury příliš rychle, mohlo by to omezit dosažení našich cílů do roku 2020, tak jak byly stanoveny. Franz Florenz. Já, also ich bin... Děkuji, děkuji Tomáši Ulmerovi a velice mě těší, že je ochoten jít do kompromisu a proto nechci nyní řešit ty otázky, zda tam bude někde o gram více nebo méně. Ale když zvážíme, a zde se opět dostávám ke komisi, když zvážíme, kolik přísných pravidel komise stanovila v uplynulých letech pro průmysl. A když se potom podíváte na to, jak je slabá tato směrnice o automobilech, tak si kladu otázku, jaká kritéria vůbec komise používá, například generální ředitelství pro životní prostředí. Zda na konferenci komisařů tam něj přitlačili ke zdi. Když to spočítáme, cíl snižovat emise CO2 o 1,7 ročně a když se nyní podíváte na to, co smí snížit eh, eh, automobilový průmysl, je zde velká diskrepance. Komise zde mohla klidně být mnohem ambicioznější. A to je mi líto. Eh, pěkným příkladem je zkušební cyklus. Vážená komise, na koho tady čekáte? Chcete se vzdát aktivit Evropy? a chcete počkat, než bude zaveden nějaký celosvětový cyklus? My děláme rychlé návrhy, reagujeme rychle. Vy jste prostě pány legislativy, tak musíte eh, být trochu ambicioznější vůči průmyslu, nesmíte jen, jenom tak připravovat vatičku. Vždyť my i máme kontaktu. A kolegové mají pravdu, my klameme obyvatele používají se tam kritéria, která jsou naprosto šílená. Musíme mít realisté, za to také bojuji, je třeba, aby to bylo realizovatelné, to také podporuji. Také jsem ochoten zavést to srovnávací kritérium, jak navrhuje kolega Ulmer, ale vážená komise, musíte se víc snažit. A neřešit eh, otázku gramu, ale ta inovace, o tom pořád píšete, vždyť my potřebujeme inovace a vy nemáte žádná kritéria pro inovace, která byste nám předložili v této zprávě. Děkuji pánu Florencovi a není Korin Lepáš. Merci, eh, merci, monsieur le président. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodaji za to, že máme tuto možnost této rozprávy a zároveň i předkládání pozměňovacích návrhů. Mnoho již toho bylo řečeno. Já si myslím, že je zde potřeba mít takový dlouhodobější pohled, dlouhodobější výhled pro automobilový průmysl. My jsme my se snažíme samozřejmě sladit zájmy v oblasti životního prostředí, dále spotřebitele a zároveň automobilového průmyslu. A proto je důležité, aby ty cíle byly až po roce, abychom je měli, mm, teda v tom odvoji po roce 2020, aby to byly ambiciozní cíle. Já jsem tam navrhla těch 60 eh, gramů na kilometr, pokud jde o, o tuto oblast. Ale ty, ty super úvěry, to si myslím, že je překážka nespochybnitelná, protože to v podstatě oslabuje ten náš cíl snížení emisí CO2. A pokud jde o zkušební postup, tyto testovací postupy, to je samozřejmě nutné, abychom se tím ještě jednou zabývali, revidovali to, co možná nejrychle, protože ten stávající systém prostě nereaguje na realitu. Spotřebitel prostě si koupí často automobil, který vůbec neodpovídá těm specifikacím, které jsou tam stanoveny. Obecně řečeno, ano, důležité tam teda, ten cíl je to ambiciozní, jak už jsem se o tom zmínila, mohl by nám opravdu z, z, zlepšit i snížit um, používání pohodných hmot, který se o tom zmínil před chvíličkou. A ehm, pokud jde o ta lehčí vozidla, využívání hmotnosti a tak dále, možná bychom měli využívat jiná kritéria, která um, jsou zde navržená, nejenom hmotnost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Lepáš, a nyní má slovo Jolajnen. Děkuji, děkuji zpravodaji. Ukazují se zde určité linie, kde snad eh, nalezneme většinu, jak ve výboru, tak později na plénu. Já si myslím, že ten cíl 95 gramů pro rok 2020 by měl být fixován, samozřejmě mohl by být vyšší, ale neměli bychom uprostřed hry měnit pravidla. A bude-li dosažen cíl 95 gramů, tak eh, to bude určitě znamenat i další vlnu modernizace v následujících letech. Důležitý je ten dlouhodobý cíl, to jsme opakovaně podtrhávali. Eh, Mario Perello zde navrhoval, aby se tam zadalo takové rozmezí, protože ještě dnes nevíme stoprocentně, jaká technologie se prosadí a analýza dopadu. To by mohl být takový kompromis, na kterém bychom se shodli. Superkredity. Potřebujeme je, nepotřebujeme. Já bych principiálně řekl, že je nepotřebujeme, ale pokud je zavedeme, tak bychom je měli striktně omezit. Někteří říkají maximálně 2 gramy, byť bylo možné prostřednictvím superkreditů kompenzovat. Na druhou stranu vidím, že průmysl potřebuje určitou pobídku k tomu, aby skutečně na trh uváděla inovované automobily. A když sjednáme superkredity, tak konečně možná dostaneme na ulici i ty vozy, které zatím vydáme jenom na autosalonech. Takže eh, ano, ale omezit. Takže přece jen asi by se ten nástroj měl použít. Potom ten eh, cyklu zkoušek bychom potřebovali co nejrychleji a potom otázka ekologické stopy nebo eh, analýza životního cyklu, to byla také taková otázka. Například u aut na elektrický pohon nebo na vodíkový pohon tam nestačí analyzovat eh, to, co dosud u těch klasických eh, vozidel a měli bychom analyzovat všechny typy emisí. Takže otázka životního cyklu nebo ekologické stopy, ať už použijete eh, jakýkoliv materiál, ono to má své dopady. Například, když použijete hliník, tak to má eh, vyšší ekologickou stopu a například karbon také. Takže potřebujeme zde nové metody hodnocení těchto stop a dopadů. Děkuji panu Leinenovi jsme na konci debaty, co se týče eh, toho zkušebního cyklu. Ano, to je třeba, já to uvedu na svém automobilu, spotřeba 5 litrů na 100 km, ta je uváděna. Ale i když mám nastavený tempomat a jedu po eh, Belgii nebo Nizozemsku, kde můžu jezdit 120 tak stejně eh, nespotřebuji méně než 6,5 litrů na 100 km, ať už se snažím sebe víc. A to znamená o 30% vyšší spotřebu. Eh, také zde musíme něco podniknout a je opravdu důležité, abychom konečně zreformovali ten uh, cyklus zkoušek a aby byly přizpůsobené těm reálným podmínkám, protože jinak opravdu uh, je to jakési zklamání spotřebitele, které se zde odehrává. Takže my potřebujeme takový systém zkoušek, který alespoň nějak odhadne tu reálnou spotřebu. Jestli to bude ten celosvětový cyklus zkoušek, uvidíme. A jedno téma ještě, pokud chceme eh, program obnovy nejenom pro životní prostředí, ale i pro průmysl, tak potřebuje rozumnou legislativu v EU. V jedné zemi se deklaruje nějaké vozidlo jako elektromobil, ale o pár kilometrů dále už je ten automobil deklarován úplně jinak. No a to nejde. Eh, je to téma, které dnes přišlo zkrátka, je to také téma pro komisi, aby se zde pokusila o harmonizaci silniční daně v Evropské unii. To myslím, že by bylo eh, velice dobré mít nějaké rozumné rámcové podmínky a i možnost nějakého řízení právě touto cestou, protože to je něco, na co lidé nejvíce reagují. Takže to by možná bylo také na zvážení. Super kredity, to už jsme měli v tom minulém období, nebo eh, i v té současné legislativně jsme ty super kredity měli. Já jsem za ně výrazně bojoval, protože jsem myslel, že to povede k tomu, že co nejrychleji dostaneme na ulice skutečně alternativní pohony tím, že to bude technologicky neutrálně popsáno, ale zatím máme do tohoto cíle velmi daleko a proto jsem společně s kolegy zažádal o zastropování těchto superkreditů, aby to nešlo někam do nekonečna, ne- negenerovalo to nějaké postraní cestičky. Takže ti, kdo na tom pracují, by měli být odměněni. Myslím, že ten cíl 95 gramů není nějak eh, rozporován v diskusi a neměl by být tedy podkopán. Takže jsem zvědav, jak to dopadne. Pan Ulmer na, napřáhl ruku ke kompromisu včera, hlasoval výbor pro průmysl, myslím také v zájmu výboru Envy, je ten výsledek dosti dobrý, jde správným směrem, ale vidím, že se ještě hlásí kolegyně Merkis a máme ještě čas, tak jsou zde ještě kolegové, kteří se přihlásit o slovo. Takže paní Merkis, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, včera jsme eh, hlasovali na výboru ITRE a já očekávám, že výbor ENVY možná bude ještě o něco konkrétnější a že eh, se tady objeví různá témata, zvláště ta metoda zkoušek eh, Komise na moje otázku k písemné zodpovězení uvedla, že ty metody testování nejsou dobré, že ta flexibilita je příliš velká. Takže když se podíváte na to, co momentálně je uvedené eh, v těch zkušebních metodách, eh, je tam příliš široký manévrovací prostor. Ale také je zde otázka, kdo nakonec bude provádět monitoring, zda skutečně všechny členské státy používají stejné způsoby testování. To je velice významné téma. Nevím, jestli zrovna eh, tento projednávaný text je to správné místo, kdo to řešit, ale je to téma, které by se ošetřit mělo. Ty superkredity, ty by se měly upravit, protože jsme zjistili, že nefungují tak, jak mají. Já jsem udělala jiný návrh, to, uh, eh, systém bonus malus, uh, Jde to směrem takového benchmarkingu, kdy se snažíme posouvat postupně trh podle toho, jaký je aktuální průměr na trhu. Takže se buď něco přičte nebo odečte v souvislosti s tím, jaký je aktuální stav trhu. A já bych byla ráda, kdyby zpravodaj zvážil tento systém, který je podle mě takovým lepším systémem, zlepšeným systémem, protože ty superkredity jsou takové fixní, zatím to, co ten systém bonus malus plus minus přece jenom nám umožní lepší pohyb podle aktuálního vývoje. Jinak vidíme, že lidé cestují po silnici často a e, myslím, že bude dobré, když automobilový průmysl bude nadále inovován. Děkuji. Děkuji vám a nyní dávám slovo komisi. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval zpravodaji za tuto zprávu. Já myslím, že mohu být velice stručný jednak ty dlouhodobé cíle, tomu se věnovala diskuze. Možná bychom si měli říct, že těch 95 gramů, to opravdu ten cíl znamenal veliké, veliký užitek, který jsme vlastně dosáhli ještě před stanoveným cílem, protože celé odvětví investovalo do inovací a v podstatě vidíme, že všichni se ubírají tím správným směrem. Dlouhodobé cíle, ano, všichni zdůrazňují jejich důležitost, ovšem je určitá jistota pro průmysl, tak aby nedošlo k změnám v průběhu celého procesu. Prostě těch ty 3%, ten kredit, ten, to snižování ročně mm, v těch testovacích cyklech, to si myslím, že si zaslouží super kredity. se připravila takový neoficiální dokument, kde diskutujeme různé záležitosti různých návrhů, které se dotýkají problematiky superkreditu. Velice stručně myslíme si, že ten bankovní přístup je podle mě, podle nás špatný a že ten režim v podstatě měl fungovat jako jakýsi stimul, tak aby se dostali na trh eh, nízko mm, emisní automobily, měly byste být určité prahy, určité, určitá omezení, která mm, by znamenala podkopávání těchto našich cílů, protože prostě jinak na základě tohoto režimu nedosáhneme to, čeho chceme dosáhnout. A v tomto ohledu náš neoficiální dokument hovoří velice jasně. A dále je to otázka zkušebního postupu. Tam rovněž máme neoficiální dokument, kde hovoříme o našich krocích na straně komise, zlepšování tohoto postupu. Dále je to procedura VLTP, o které se zde hovoří, nahrazování tohoto nového postupu a tak dále. To znamená, díváme se na možnosti, jak bychom to mohli implementovat, začít implementovat v roce 2014 a dokončit v roce 2017. Dále je to mnoho jiných důležitých pozitivních dopadů, přesnost testovacích postupů, informovanost našich klientů a tak dále. Mnoho přihlášených do diskuse hovořilo o, hovořilo o tom, že některé z těchto postupů nejsou dostačující, nejsou vhodné. Dále jako inovace, to byl další bod. Máme zde čtyři žádosti v této oblasti, jedna byla i schválená a tři zvažujeme. Myslíme si, že ten postup funguje dobře, procedury fungují dobře, probíhají konzultace, diskuze s různými aktéry na tom, jak zlepšit tyto postupy. My si myslíme, že my jsme do toho neměli zasahovat, protože prostě ten proces funguje a ekoinovace jako zde máme k dispozici. No ale ano, pokud je tu eh, ekologickou stopu, celoživotní cyklus hodnocení, dále je to přístup k elektromobilům, automobilům s pohonem na vodík a tak dále. Mm, probíhá mnoho studií, které v současné době se zabývají těmito záležitostmi z dlouhodobě velice důležitými. Některé z těchto studií budeme Ehm, publikovat ty výsledky eh, velice brzo. Ostatní samozřejmě až poté, co tyto studie budou dokončeny. Všem je to velice důležité s ohledem na dlouhodobé cíle, které v této oblasti máme. Děkuji. Děkuji a na závěr ještě dáme slovo zpravodaji, aby schrnul rozpravu a zareagoval také na to, co říkali kolegyně a kolegové, případně naznačil kompromisy. Tak prosím, pane Úmere. Děkuji vám, pane předsedo. Za prvé, co se týče toho systému zkoušek, bylo by opravdu dobré, kdyby se komise intenzivně zabývala tím, aby děčinila takové návrhy, které budou celosvětově přijatelné. Bylo by to pěkné z hlediska praxe, protože ono to není moc dobré, když Eh, eh, výrobce musí přikládat ke svému automobilu různé dokumenty pro různé země na světě. Také to nepřispívá k eh, ochraně spotřebitele. Ochrana spotřebitele je důležitá, zkoušky musí být férové, ale ono, ono to zaznívá, že průmysl podvá, podvádí, ale tomu tak není. Průmysl prostě využívá to rozmezí legislativy. A my se o to musíme postarat, aby se chovali náležitě. Pan Florence uh, už bohužel odešel, ale uh, snížení, které navrhuje on, tomu bych řekl, že ta trojčlenka snížení 95 gramů za 3 roky o 1,7% a to je celkem jednoduchý výpočet. Co se týče superkreditu, myslím, že zde můžeme jít společnou cestou, to znamená do roku 2025 Chceme nejambicioznější cíl na celém světě, ale nechceme konkrétní jedno číslo, spíše takový koridor a potřebujeme k tomu analýzu dopadů, tak abychom mohli potom společně stanovit, zda měřit pouze CO2 nebo zda je třeba zahrnout i další parametry. Ale musíme si počkat na probíhající analýzy, například analýza životního cyklu by znamenala momentálně, že 20 až 30 veškerého CO2 by bylo spotřebováno na technologii výroby automobilů a zbytek potom eh, by byly emise CO2 při provozu vozidla. Také je otázka, zda to máme rozšířit na všechny plyny, které škodí klimatu. To by pak bylo velmi komplexní a překračovalo by to rámec, který jsme si vymezili. Myslím, že celá věc je jasná. Cíl Eh, neměníme, eh, ten úhel neměníme, neměníme superkredity, případně zavedeme a já se velice těším na další diskuse na toto téma. Děkuji velmi panu zpravodaji, tím jsme se dostali na konec naší rozpravy. Toto téma nás bude ještě doprovázet až do 24. až 25. dubna ve výboru Envy. To nás pak čeká hlasování o této velice důležité zprávě, protože je to zpráva, která zasahuje do průmyslové politiky i politiky životního prostředí. Musí to být vyvážené, inteligentní, tak abychom vyslali pozitivní signály protože jde také o celou řadu pracovních míst v Evropské unii a to je také třeba v rozpravě zohlednit. A také nesmírně důležitá je ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí a klimatu a také věrohodnost Evropské unie při její politice v oblasti energetiky a klimatu. Například eh, elektromobil nemá výfuk, jak tady zmiňoval kolega, Jasně, to je otázka inovace. A když máme elektroauto, tak je to sice pěkné, ale pokud potom ta elektrická energie pochází stoprocentně z uhelných elektráren, tak stejně máme obrovské emise CO2, které s tím cílem pro rok 2025, které uvádí někteří kolegové, je velmi blízký. Takže musíme pohlížet na celý řetězec nejenom na provoz automobilu, ale také třeba na jeho výrobu a zvážit, jak energeticky nákladná je výroba, kteří producenti jdou energeticky účinnější cestou, například také modernizací vývor, výrobního závodu, otázka obchodování s povol- emisními povolenkami. To je všechno něco, co by se mělo zohlednit při nové legislativě, při vypracování návrhu komise. Pravděpodobně budeme hlasovat na plénu v červnu, pane Ulmere, a tím jsme dospěli na konec našeho pořadu jednání. Já bych chtěl explicitně upozornit na jednu věc. My jsme teprve dnes zorganizovali otevřenou konferenci předsedů mezi 15 a 15.45 nebude zasedat výbor Envy, tak aby ti, kdo se chtějí zúčastnit té otevřené konference předsedů, mohli se zúčastnit aspoň toho prvního poločasu. Ale čekají nás opravdu důležité zprávy, zpráva paní Vilmot a dalších, takže přesně v 15.45 zahájíme hlasování, půjde to rychle a i hned potom navážeme se zprávou kolegyně Glenis Vilmot. A také mezi nás dnes přijde host, pan komisař Tajány, který eh, bude eh, mluvit o automobilech, otázce chladící kapaliny, takže to bude dnes takový ping-pong. Eh, čeká nás celá řada otázek a odpovědí takže se snad bude konat příslušná rozprava, budeme moci položit příslušné otázky a získat příslušné odpovědi. Všechny zveme, i ti, ty, kdo sedí nyní v poslední řadě. A zpráva Bartolosy se bude projednávat v čase 18.30 až 19.15. 18.30 až 19.15, takže máme 45 minut času na zprávu Paula Bartolociho. Takže prosím, naplánujte si to tak, kolegyně a kolegové, a prosím asistenty, kteří tu jsou, aby vyřídili svým poslancům, jaký máme dnes harmonogram. Takže já vám přeji pěknou polední přestávku a v 15.45 se zde opět sejdeme.